Okay, I think we should get started. Welcome everybody. We have a, a full agenda. Dobrý den všem. Máme velice intenzivní program pro toto zasedání, proto se domnívám, že bychom měli začít. Začneme chválním pořadu jednání. Pokud k němu nejsou žádné komentáře, považujeme je na, za schválené pár eh, oznámení sdělení. Jako obvykle jsme webstreamování a tlumočení je dostupné ve 22 jazycích. Pak eh, koordinátoři a schválení zápisu ze schůzy ze 17. října jsme rozestali e-mailem, pokud vůči němu nejsou komentáře, považujeme za schválené. Rovněž jako rozhodnutí koordinátoru i zápis byl rozeslán a tím přecházíme k bodu číslo čtyři. Nyní s velikým potěšením zde vítám pana eh, Paolo Pino, eh, paní Paolo Pino z generálního ředitelství pro energetiku. Jedná se o prezentaci o energetickém společenství a probíhající revizi smlouvy o energetickém společenství. Jako všichni víme, jedná se o záležitost, která um, spojuje a zájmy evropských států, snaží se docílit jednotného energetického trhu. Byla podepsána v říjnu roku 2005 v Aténách a platí od července roku 2006. Hlavním cílem energetického společenství je vztáhnout eh, zásady tohoto trhu na střední Evropu, černomorské země a vytvořit právně závazný rámec. Máme eh, hodinu a začneme vámi, paní Depino. Eh, těšíme se na úvod do problematiky. Ano, dobrý den, děkuji pane předsedo. Vážení členové výboru, jsem velice ráda, že zde mohu mezi vámi být a vyjádřit se k energetickému společenství. Eh, mám jak už se eh, vyjádřil pan Petersen, energetické společenství je takovou společnou platformou pro členské státy EU, devět dalších smluvních stran, Albánie, Bosna, Hercegovina, Severní Makedonie, Kosovo, eh, Černá hora a Srbsko a zároveň ještě tři země východního eh, sousedství, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. Eh, takto to bylo koncipováno, bylo podepsáno v roce 2005 eh, a vstoupilo v platnost v červnu 2006. Jedná se o zcela jasně jeden z klíčových nástrojů pro energetickou politiku komunitární jedním z hlavních poslání je vytvořit regulatorní podmínky pro dobře strukturovaný energetický trh. Regionálně energetické společenství bude mít smluvní strany a rovněž i v rámci EU. Ono energetický trh a toky energie, se nezastaví na hranicích EU a my máme zájem vše propojit co nejzdárněji. Tím, že všichni podepsali e, toto energetické společenství, se zároveň zavazují, že budou e, dodržovat zásady a i lhůty. Máme i mechanismus řešení sporů, což e, dále podporuje naše záměry a cíle. Jedná se o dobrý katalyzátor pro vývoj energetických politik v regionu a zároveň pro eh, dobrou možnost skloubit to i s jinými politikami. Eh, tím, že spějeme k stabilnímu, mm, dobře koncipovanému a kvalitnímu energetickému, energetickému trhu. Jedná se o další kvalitativní krok pro využívání energie, energetickou účinnost a rovněž i vývoj eh, hospodářské soutěže v této oblasti na těchto trzích. Co se týče zprávy, hlavní rozhodovací orgán je Rada ministrů, která se schází každý rok a smluvní strana, která eh, je eh, v předsednickém křesle, tomu předseda, v současné době se jedná o Moldavsko a já se k tomu vrátím. Rada ministrů se v Kišiňově sejde eh, letos 13. prosince. Máme rovněž přípravnou skupinu, která se schází zhruba čtyřikrát ročně. Energetické společenství má rovněž sekretariát, to je prováděcí orgán a konečně má i e, zprávu e, regulatorní orgán, eh, která určitým způsobem zračí naši vlastní agenturu pro eh, spolupráci mezi regulátory, tedy ACEU. V neposlední řadě za účelem zlepšení implementace a prosazování AKI e energetického máme tam i parlamentní rozměr. Parlamentní plénum se schází maximálně dvakrát ročně a zasedání se konají vždy pod předsednictvím smluvní strany, která je předsedou Rady ministrů. Další zasedání je plánováno na 12. prosince letošního roku. Toto parlamentní plenární zasedání eh, svádí dohromady dvě strany totiž eh, mimo evropské země a země EU reprezentuje, šíří názoru, vyjádřuje to pak usneseními a zprávami s výjimkou řešení sporů. Může rovněž klást otázky institucím energetického společenství. Tolik tedy z pohledu kontextu. Nyní s ohledem na hlavní záležitosti jimiž se v současné době zabýváme. Tady bych se ráda věnovala dvěm hlavním záležitostem. Jednak pokračující reformou úmluvy o energetickém společenství a pozměňovacími návrhy, které k ní patří, a o práci nad klimatickými cíly, na klimatických cílích za, na rok 2030. Procházíme tedy, jak už jsem naznačila, eh, reformou a cílem je stát se účinnějším orgánem a lépe se přizpůsobit eh, těm podmínkám a tomu světu, který se mění průběžně. K té diskusi tak ta započala v roce 2016 k těm pozměňovacím návrhům a zajímavostka spočívá v tom, že máme stálou skupinu na vysoké úrovni, která od roku 2014 pracuje k jednotnému energetickému trhu. Jejím vedoucím byl pan poslanec Buze, kterého dobře znáte. Po této zprávě, jak v roce 2016, tak v roce 2018, rada vydala vyjednávací mandát dvakrát eh, o eh, hlavních prvcích. Hlavní prvky spočívají v následujících záležitostech. Jednak silný odkaz na klimatické um, smlouvy i změny a na eh, pařížskou dohodu COP systém trestů za nedodržování dohody a úmluvy a systém spolupráce soukromého a státního sektoru. Z pohledu trhu, energetického trhu, jedná se o systém vzájemných práv a závazků mezi eh, Unii a členskými státy a pak ještě i mezi smluvními stranami. Tam se jedná o mechanismus reciprocity. Tady, pane Busku, jsem se právě zmínila, že celá ta reforma, která byla spuštěna, byla spuštěna díky vám a díky vaší zprávě, kterou jste před několika lety sepsal. Jsem tedy ráda, že vás tady vidím a že se mohu zabývat eh, dás, následnými kroky kde se nyní nacházíme z pohledu vyjednávání novely této úmluvy. Komise v současné době pracuje na, doufáme, finální verzi, finálním kole vyjednávání. Doufáme, že vše zdárně proběhne v prosinci letošního roku na tom zasedání Rady ministrů a tam doufáme, že už můžeme hm, parafovat text v Moldavsku a poté, když už bude schválena jak radou, tak i tady Evropským parlamentem, tak posléze budeme moci schválit konečnou verzi textu. Proto i ITRE dostane do rukou tento text a bude se jim musel zabývat my doufáme, že budeme s vámi moci spolupracovat na této záležitosti a pokračovat i v diskusích, tak, abychom do poloviny roku 2020 Rada ministrů energetického společenství. Eh, Další téma, o kterém tu byla řeč a o kterém bych se chtěla nyní šířeji zmínit, je probíhající práce na zřizování nebo zavádění energetických a klimatických cílů do roku 2030. Myšlenka je taková, že je potřeba posílit politický rámec pro energetickou účinnost, obnovitelnou energii a emise skleníkových plynů, a to v energetickém společenství po roce 2020 s novými cíly do roku 2030. Je to vlastně kopírování systému, který máme v Evropské unii, kde jsme se shodli na cílech do roku 2030 a podle této logiky v loňském roce, v, listo, v lednu 2018, energetické společenství přijalo doporučení o přípravě na vývoj národních energetických a klimatických plánů, které by řešily těch pět dimenzí eh, energetické unie. To je vám dobře známé, protože přesně stejně to máme v Evropské unii, kde jsme také začali eh, vlastně tou řídící struktu, nebo nařízením o řídící struktuře energetické unie a začali jsme pokyny pro, takovýto, pro takovéto integrované plány. Národní energetické a klimatické plány v rámci energetického společenství by měly pokrývat období 2021 až 2030 a e, stanovovat cestu k naplnění cílů v roce 2030 a to na základě toho, eh, jaké výsledky by měla přinést která smluvní strana podle těch základních strategií baseline do roku 2020 a mělo by to obsahovat výhled i do roku 2050, aby byla zajištěna konzistentnost s relevantními politickými cíly Evropské unie a OSN a energetického společenství. Návrh, návrhy plánů energetického společenství by měly být zaslány sekretariátu do března 2020 a poté sekretariát vydá stanovisko k těmto návrhům plánů. Je to podobné, jako to dělá komise, pokud jde o návrhy plánů, které zasílají členské státy, jako tomu bylo v letošním roce. Finální plány by měly být zaslány do konce roku 2020, a to na základě zpětné vazby od sekretariátu. V loňském roce v listopadu Rada ministrů přijala e, obecné politické pokyny k energetickým a klimatickým cílům do roku 2030 a podle těchto pokynů cíle do roku 2030 mají být v souladu s cíly Evropské unie do roku 2030. Neboli e, měly by představovat e, rovnou ambici smluvních stran a zohledňovat relevantní socioekonomické rozdíly, eh, technologický rozvoj a pařížskou dohodu o klimatických změnách. A mělo, měly by být stanoveny cíly pro všechny eh, smluvní strany jako celek, anebo jako individuální cíle. A tady právě možná bude trošku rozdíl v přístupech, protože, jak víte, tak u Evropské unie, pokud jde o energetickou účinnost a obnovitelné zdroje, máme dohodnuté pouze evropské cíle a nikoli jednotlivé národní podcíle. Rada ministrů také oznámila záměr zahrnout tyto cíle do roku 2030, jakmile budou dohodnuty, do právního rámce energetického společenství prostřednictvím uspůsobení směrnice o energetické účinnosti, směrnice o obnovitelných zdrojích a nového nařízení o řídící struktuře, jakmile budou v platnosti v Evropské unii. Nedávno jsme dokončili na straně komise náš přístup k cílům do roku 2030 v energetickém společenství. Na základě výsledků eh, nové modelové studie chceme navrhnout cíle na počátku roku 2021. Cílem je zahájit studii v dubnu 2020 a mezi tím abychom udrželi tempo. Chceme eh, ještě letos dát cest, eh, Radě ministrů návrh na cestovní mapu pro energetické společenství směrem k dlouhodobějším cílům klimatické neutrality v roce 2050. Pod podmínkou, že budeme schopni se shodnout na takovýchto dlouhodobých cílech do konce letošního roku na Evropské radě. Takže to bylo ve stručnosti ode mě vše, co jsem vám chtěla říci, co se týče hlavních témat spolupráce s energetickým společenstvím a velice ráda budu odpovídat na jakékoliv případné otázky. Děkuji vám. Děkuji moc krát, paní Piňo. Děkuji vám za velice zajímavý úvod. A nyní eh, zahajuji debatu jako první EPP buď pan Buzek jako zpravodaj nebo paní Carvalho. Nevím, kdo z vás chce mluvit dříve jménem EPP. Prosím. Děkuji, paní Pino, ráda vás tu vidím. Je velice dobře, že se eh, uskuteční tato modernizace energetického společenství a že do něj zavádíte pařížské principy a také cíle pro sousedské země. Právě tak posílení vymáhání je velice důležité. A právě tak eh, ta reciprocita je eh, důležitá novinka, takže naprosto souhlasím s tím, jaké cíle momentálně sledujete a chtěla bych vám položit dvě otázky. Za prvé, Je to důležitá otázka i z hlediska budování kapacit, ale z praktického hlediska, jaké jsou dosavadní výsledky v oblasti energetické politiky a klimatických změn? To je moje první otázka. A druhá otázka. Ve vyjednáváních o klimatu existují různé bloky, které nejsou na straně EU. Vidíte tu nějakou možnost v této revizi vytvořit lepší vazby v klimatických vyjednáváních s těmi zeměmi mimo Evropskou unii, protože to by bylo pro Evropskou unii velice příznivé. Zvýšilo by to kritickou hmotnost, i kdybychom nebyli jednotný blok, tak by bylo dobré hledat cesty, protože eh, členské státy Evropské unii se koordinují a vždycky hovoří jedním hlasem, tak možná by bylo dobré uzavřít nějakou dohodu i s těmito zeměmi, protože máme stejné ambice a mohli bychom se shodnout i na stejných cílech a pokud ano, tak bychom mohli hovořit společným hlasem i e, na klimatických jednáních. To by mohl být velice zajímavý vývoj. A bylo by možné to zahrnout do této dohody. Děkuji. Děkuji, paní Carvalho. Někdo z SD si chce vzít slovo? Pokud ne, jdeme dál na Renew. Prosím, pane Flaro. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci, za to, že tento bod, který je velmi zajímavý, byl zařazen na pořad jednání. Všichni víme, jaké cíle má energetická unie. Jde o to, aby byly zajištěny dodávky přístupné pro všechny a e, aby to všechno bylo v souladu s evropskými normami. Co je ale také ještě důležité, je to, že energie je nesmírně důležitá pro průmysl, ale samozřejmě také pro běžné občany. Když tedy eh, říkáme, že energie jsou klíčové pro celý průmysl nebo soukromý sektor, tak to má také dopad na konkurenci, na hospodářskou soutěž. A je potřeba eh, se postarat o to, aby cenová politika v oblasti energií byla spravedlivá. Co se týče zelených eh, energií, všichni víme, že máme podepsanou pařížskou dohodu a že všechny budoucí investice musí být souhodu s touto pařížskou dohodou, s tím v eh, tom s vámi souhlasím, ale také si myslím, že cíle jednotlivých členských států se nemůžou pouze formulovat v nějakých plánech, ty plány se také musí prakticky realizovat a nesmíme zapomínat i na ten příští rozpočet od roku 2001 do roku 2007, který by tento energetik, tuto energetickou transformaci měl podpořit dostatečnými prostředky. A proto by mě zajímalo, jestli k tomu přistupujete stejně jako já, vzhledem k tomu, že peníze jsou důležité, zákony jsou důležité pro všechny tyto věci, ehm, takže to jsou všechno ty faktory, které budou mít rozhodující dopad na to, jestli se podaří přejít na zelenou energetiku a bez toho, aby se tím narušila hospodářská soutěž. Jménem zelených má slovo pan Ninisto. Děkuji, pane předsedo. Ta smlouva o reformě energetického společenství je šancí vyřešit některé problémy, které existují v naší spolupráci a souvisí to zejména se společným řízením a implementací stávajících závazků a s cíly a také s širšími cíly v oblasti klimatu a energetiky, které máme a které mohou být touto reformou posíleny. Takže naši frakci by zajímalo, jak ten rozvoj bude prakticky vypadat, protože nejsou tu žádné mechanismy vymáhání v případě neimplementace dohod a zatím stále panuje netransparentnost a korupce v některých signatářských státech. A pak tu máme slabou pozici nevládních organizací během celého procesu. Takže by mě zajímalo, jakým způsobem hodlá komise vymáhat dodržování legislativy. protože eh, odmítnutí ustavit nezávislý soud značně stěžuje vymáhání. Takže by mě zajímalo, jaké jsou jiné efektivní způsoby, jak zajistit, že závazky budou naplněny. Potom mám další otázku, která se týká spíše životního prostředí. Pravidelně eh, dochází k porušování pravidel, například eh, elektrárny, které porušují směrnice o průmyslových emisích a smluvní strany neimplementují cíle energetické účinnosti a cíle obnovitelných zdrojů a přestože exist existují pravidla pro státní pomoc, například uhelným elektrárnám, přesto v Bosně se staví eh, uhelné elektrárny se státní podporou. Jak tedy komise chce využít eh, příležitosti, kterou nabízí energetický přechod a jak hodlá komise motivovat k eh, vytváření národních klimatických a energetických plánů? Děkuji za ID pan Borche. Děkuji, pane předsedo. Členské státy mají problém dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů a země západního Balkánu jsou smluvními stranami energetického společenství a očekává se od nich, že půjdou stejnou cestou. Na druhou naopak ale uhelný sektor stále v Kosovu, Bosně a Severní Makedonii představuje významný podíl energetického mixu. Uhelný sektor na západním Balkánu je aktivně podporován čínskými investory. A mě by zajímalo, eh, co mi k tomu komise může říct. Vy jste ve svém úvodu zmínila, že jedním z cílů energetického společenství je vývoj spolupráce a zajímalo by mě, jestli máte nějaké informace o tom, jaké následky eh, tu máme pro jak velkou obchodní ceny, tak pro ceny pro spotřebitele. Děkuji, pane Borkia. A teď prosím paní Piňo o eh, reakci na toto první kolo otázek a potom dáme slovo případně dalším poslancům. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za tyto otázky. Paní Carvalho, ano, jak zajistit, aby prostřednictvím energetického společenství jsme přispěli k tomu, aby Evropská unie hovořila jedním hlasem. Ve vyjednáváních o klimatu smluvní strany eh, energetického společenství se přihlásily k pařížské dohodě a k její implementaci a momentálně se smluvními stranami energetického společenství pracujeme na tom, aby také uplatňovali legislativu, jež obsahuje i klimatickou legislativu na straně Evropské unie a tím bychom měli partnery na naší straně. A to nejenom z regulatorního hlediska, ale i tím, že by uplatňovali stejná pravidla, bychom očekávali, že jedním z následků bude i politické schválení a politická podpora v tom smyslu, že budeme hovořit stejným hlasem ohledně pařížské dohody. Takže domníváme se, že těmito prostředky můžeme nepřímo pomoci partnerům k tomu, aby hovořili stejným hlasem jako my, pokud jde o implementaci pařížské dohody. Pokud jde o pokrok, tak ano, pokrok nastal. Teď například diskutujeme o cílech do roku 2030 eh, se smluvními stranami energetického společenství, ale je třeba zdůraznit, že tyto státy už uplatňují regulační rámec do roku 2020. A rozhodně tu lze vidět pokrok na různých úrovních a různým tempem, ale rozhodně je tu vidět eh, pozitivní dopad toho, že tyto smluvní strany přijaly evropské aky v rámci energetického společenství, a tedy stejná pravidla, stejné předpisy. A navzdory tomu, že ve vymáhání jsou ještě nedostatky, a je tu stále co dohánět, vidíme pozitivní dopad těchto předpisů. Pokud je o to, jaký dopad má energetické společenství na průmysl a na lidi, a o to, že je důležité nejen mít cíle, ale taky je implementovat, Zvolili jsme podobný přístup jako ten, který jsme měli v Evropské unii pro rok 2030. Tedy přístup z dola nahoru, při kterém zohledňujeme národní specifika, která se značně liší mezi jednotlivými smluvními stranami. A to by vedlo k vytvoření buď kolektivního cíle pro, celou, pro celé energetické společenství, anebo individuálních cílů. O tom se stále ještě diskutuje, jak jsem už zmínila, ale eh, myšlenka je taková, že chceme na tomto základě reflektovat národní specifika, která se často liší i mezi jednotlivými státy ve skupině smluvních stran. Z diskuzí také vyplývá, že Princip národních energetických a klimatických plánů má podporu, my tedy budeme požadovat cíle, ale také politiky a opatření, tedy jakým způsobem hodlají ty cíle naplnit. Aby se nestalo, že budeme mít pouze teoretické ambiciozní cíle v nějakých plánech, ale abychom také věděli, jakým způsobem jich smluvní strany hodlají dosáhnout. Mechanismus vymáhání, to je skutečně jedna z oblastí, která si žádá zlepšení. A je to také jedna z oblastí, kterými se zabýváme teď v rámci reformy energetického společenství. Jde nám o to, abychom posílili kvalitu a efektivitu postupu vymáhání podle smlouvy, a to zejména chceme posílit eh, roli nezávislých právních stanovisek poradního výboru, a chceme zavést peněžní sankce v případě nedodržování aký eh, energetického eh, společenství, což v Evropské unii existuje, ale v energetickém společenství by to bylo nové. Takže to je jeden ze způsobů, jak chceme posílit tuto oblast, kterou vnímáme jako tu, kde stále ještě je co vylepšovat. Pokud jde o pravidla státní pomoci, tak ano, ta nevždy se řídí evropskými pravidly pro státní pomoc, což zase znamená, že státní pomoc je jednou z oblastí, kterými se zabýváme v této reformě. Jde nám o to, abychom posílili uplatňování eh, pravidel pro hospodářskou soutěž a státní pomoc a abychom jasně odkazovali na evropské aky a abychom mohli využít ten veliký potenciál, který v energetickém společenství existuje, respektive u smluvních stran energetického společenství. A e, nakonec, a o tom už jsem hovořila, uvědomujeme si národní specifika smluvních stran a to, že některé z nich stále ještě jsou závislé na uhlí, jakožto největší podíl energetického mixu. My to chápeme jako součást procesu, a veškeré diskuze se točí o post, o, okolo postupné dekarbonizace smluvních stran energetického společenství. Děkuji paní Piňo za toto první kolo a teď začíná druhé kolo. Slovo dostane pan Buzek, prosím. Děkuji, pane předsedo. I vám děkuji, paní Piňu, za to, že jste tady eh, nám nastínila všechny důležité body související s energetickým společenstvím což je velmi zásadní věc nejenom pro ty smluvní strany, ale pro všechny členské státy. Tím, můžeme tím zabít dva ptáky, no, dvě mouchy jednou ranou. Jednak eh, sladit naše energetické trhy, ale také eh, ten cíl může být přiblížit nám některé sousední eh, státy. Ta zpráva se týká energetické, nazvaná energetické společenství pro budoucnost. Já vám chci poděkovat za to, že jste krok po kroku eh, probrala všechny ty důležité fáze tohoto procesu. Možná, že někdy to eh, šlo příliš rychle, ale myslím si, že během několika málo let se podařilo implementovat prakticky všechny důležité fáze tohoto procesu. A dovolte mi ještě jednu poznámku. Za ty poslední tři roky jsem spolu pořádal konferenci k tomuto tématu a ta příště se má konat v Chyšiněvě. A to v prosinci tohoto roku, příští je potom v Dubnu v Bruselu a já bych chtěl ještě pozvat všechny kolegy parlamentu, aby se této konference zúčastnili, protože tam budou naši kolegové z těch parlamentů smluvních stran. Bude jich eh, přibližně 10, 12. Kolikrát eh, eh, za nás tam je jeden, dva nebo tři poslanci, což není úplně férové. Takže bych na vás chtěl apelovat, abyste se zúčastnili na naší straně tohoto setkání. Mám na vás ještě dvě otázky. A sice, jak komise zajistí, že jednání o přijetí budoucích členů nebude obětí eh, sporů mezi stávajícími členy, třeba mezi Srbskem a Kosovem, co budete dělat, když ne všechny smluvní strany budou ochotné podepsat eh, takovou dohodu. Myslím, že na to bychom se měli připravit. To napětí tady je vysoké. A potom ještě jedna otázka týkající se pravidel pro vynucování eh, pravidel o státní pomoci. O tom se diskutovalo na té skupině na vysoké úrovni. A několik členských států na to upozorňuje. Možná, že byste nám mohla dát více informací k této otázce. Jak se daří vymáhat tato pravidla o státní pomoci? Kolikrát eh, jsme se s tím eh, setkali, například čínské investice do elektráden v Bosně, kdy prakticky ty mluvní strany o, s tím nic eh, nedělali. Takže my to známe. A děkuji vám ještě jednou, paní Piňu, za vaši dnešní účast a za všechno, co děláte v Evropské komisi v této oblasti. Děkuji vám, pane Busku pan Kelly za EPP. Děkuji. Mě zajímá, je, zajímá stanování cílů. V podstatě celé předchozí období jsme strávili tím, že jsme diskutovali o energetické účinnosti budov, obnovitelných energií, eh, řízení v této oblasti. Máme-li navýšit naše ambice, to lidé mají velmi rádi, minimálně mluvit o tom, že se zvýší ty cíle. Velmi často jsou to lidé, kteří potom eh, nic nedělají s tou implementací. A proto se chci zeptat, co budeme dělat s těmi členskými státy, které se nějak neblíží tomu, že by splnili svoje cíle eh, stanovené v těchto plánech. Budou všechno se pozastaví, dokud ty cíle zase nezvýšíme, nebo co se s nimi bude dít protože některé země neplní ty cíle eh, už eh, teď. A další věc, a tady souhlasím naprosto s tím, že cíle jsou skvělá věc, ale jejich plnění, jejich eh, vymáhání je často spojené s různými problémy. Nemáme žádné národní závazné cíle, takže se chci ptát, měli bychom je mít, měli bychom na to přistoupit a co s těmi národními plány budou monitorovány každý rok nebo každé dva roky. A nebo budeme vždycky pár let čekat, než zjistíme, že některé členské státy vůbec nemají šanci ty cíle splnit. A potom se rozhodovat, co s tím budeme dělat, protože pokud ty vlády členských zemí nebudou motivovány, aby zavedly potřebná opatření, a všechny vytvořit pro to ty podmínky a ten celý ten systém, tak rozhodně by to od nás bylo vnímáno, že to požadování plní těch cílů bude velmi idealistické, protože ty vlády vidí jenom volby za čtyři roky a nic jiného nezajímá. Pokud se to prostě nebude kontrolovat každý rok, tak eh, hm, nemám pocit, že se nám podaří dosáhnout toho pokroku, který bychom dosáhnout chtěli. Děkuji vám, pane Kelly. Paní Paulus za zelené. Děkuji. Já mám eh, opětovně jednu otázku. Vy jste řekla, že se posílí role poradního orgánu. Mě by zajímalo, eh, kdybyste podrobně eh, vysvětlila, co to přesně znamená. Mě osobně to velmi zajímá, protože říct jenom, že se posílí role někoho, může eh, znamenat spoustu věcí, co se postupu týče. A další věc, nebylo mi úplně jasné, co jste říkala o tom, jestli bude zahájeno řízení pro porušení povinností. Chci se ptát, jestli to má co dočení s rozhodnutím rady o rozšíření. To teď bylo zveřejněno. Možná, že tady je požadavek na to, aby čečenské státy to plnily a ten požadavek není až tak silný, jako by být měl. Děkuji, paní Paulus, pan Kubelius. Děkuji. Jako nový poslanec budu eh, možná mít velmi naivní otázku. Ano, energetické společenství eh, má celou řadu pozitivních aspektů, ale když se podíváme třeba na Ukrajinu, tak se chci zeptat, jak byste popsala, co energetické společenství přináší jako výhody Ukrajině, která má reformovat svůj energetický sektor, ale jde tady například také o zabezpečení dodávek, o tranzit plynu, zemního plynu z Ruska. A všechny ty věci jsou důležité a mají dopad na to, co se děje eh, v tom energetickém sektoru. Měnový fond například požadoval, aby došlo ke zvýšení cen eh, energií, ale eh, došlo potom k tomu, protože na to tlačil Mezinárodní měnový fond a ne Evropská unie. Potom šlo jednání s Gazpromem, ta jednání zase nedělá naše společenství, ale nepřímo eh, to dělá komise. Takže mám jednoduchou otázku. Jaké pobídky jim můžete nabídnout, nebo jaké sankce? Eh, u těchto zemí, kde ideálně bychom byli rádi, kdyby došlo k nějakému pokroku a mělo to nějaký eh, prospěch. Děkuji. Všechny ty otázky na vás, paní Pěňu, tak prosím, máte slovo. Pokuste se o to nějak zhrnout eh, vaše závěry. Pane Busku, vy máte naprostou pravdu. A kromě těch technických diskusí a jednání také potřebujeme politický kapitál a diplomaci, protože nemůžeme vyloučit, že dojde k různým sporným sporům, těm rozdílným zájmům některých zemí, což je problematické, to si eh, plně uvědomujeme. A na těch otázkách eh, pracujeme také prostřednictvím diplomatických kanálů, abychom se vyhnuli právě takovým interním sporům, které by potom ohrozily eh, uzavření té dohody. Ještě pořád se má konat v listopadu jedna schůzka na vysoké úrovni, kde chceme připravit podmínky pro to, aby bylo možné té dohody dosáhnout v prosinci. Zvažujeme různé další záložní eh, postoje a kompromisy, tak aby se nám podařilo toho, eh, té dohody dosáhnout. Co se týče vymáhání pravidel, vymáhání to je věc, kterou eh, musíme nahlížet čistě z regulatorního pohledu, o tom tady byla diskuze předtím. Už jenom to, že existuje toto společenství, které také nabízí eh, příležitost k eh, debatě a k dialogu, má eh, ten pozitivní dopad tlaku partnerů, jak v rámci těch sousedních zemí, tak i v rámci EU. Je tady chuť pro to, aby se přijala pravidla EU, aby se dodržovala a tím se dostávám i k té poslední otázce. Stabilní regulatorní rámec je klíčový pro přilákání investic, proto aby se plnily i další cíle, což když jste mluvil o Ukrajině, je například jeden z těch důvodů, proč Ukrajina vnímá eh, tuto no, to společenství jako něco, co musí naplnit. Vy jste říkal, že toho dosáhl měnový fond a ne naše společenství, ale já bych spíš řekla, že to byla kombinace různých faktorů a že není možné eh, jenom díky měnovému fondu eh, zajistit dodržování těch pravidel, ale potřebujeme také nějaké Eh, podnikatelské prostředí příznivé pro investory, aby se rozhodli eh, tam investovat například do plynovodu a tak dále. Do další infrastruktury je to eh, většinou kombinace různých faktorů a to je také ten, ta výhoda mezinárodní spolupráce pro všechny. Jde o to, že Eh, nakonec to všichni aktéři dělají, protože je to eh, oboustranně nebo vzájemně prospěšné. K tomu, co říkal pan poslanec Kelly, já jsem to spíše pochopila jako otázku související s tím, co dělají eh, členské státy EU než společenství. Co se bude dít, když ty cíle se ještě zvýší? Je evidentní, že když jsou ty národní plány notifikovány, nebo až budou notifikány v lednu příštího roku, tak se to e, posoudí na, v kontextu těch cílů do roku 2030. To jsou minimální cíle, tedy minimálně 32 podílu obnovitelných, 35 e, energetické účinnosti, což znamená, že nic nebrání členským státům, aby šli ještě dál nad e, tento kolektivní cíl Evropské unie a v podstatě už jsme měli tady několik členských států, které přislíbily, že dosáhnou ještě lepších hodnot než eh, to, co se eh, od nich požaduje. V každém případě, bez ohledu na ty ambice, ten cíl je eh, jasný milník pro dosažení všech těchto cílů, takže my i ty plány budeme posuzovat v kontextu těch cílů do roku 2030. Co se monitoringu týče, my eh, to budeme pozvat každé dva roky oficiálně v podobě té zprávy, eh, kterou také dostáváte. A tam bude takové hodnocení toho, jak na tom členské státy jsou a jestli ten jejich příspěvek je dostatečný. A co se týče toho vymáhání a toho, jestli je to dostatečné, tak ta debata o tom pořád probíhá, i ta jednání o tom ještě probíhají, takže já teď nemůžu předjímat, jaký bude konečný výsledek těch jednání, ale upřímně řečeno, potřebujeme mít nějaký mechanismus, nemůžeme eh, mít systém, který se bude který bude založený na, čistě na dobrovolnosti. Já doufám, že ten závěrečný text bude velmi jasně říkat, co přesně je v souladu s eh, těmi cíly. Jinak eh, myslím, že už jsem v průběhu odpověděl na všechny otázky, které mi byly položeny a to je všechno. Děkuji vám, paní Pinu za tuto výměnu názorů eh, s výborem ITRE. Je to velmi důležité téma eh, energetické společenství. Děkuji ještě jednou za vaši účast. So I'd like to invite Mr. Jeremy Godfrey and Mr. Dan. Nyní už si dovolím pozvat pana Jeremyho Godfreye a pana Dana Šobloma tady na pódium, abychom mohli pokročit k bodu číslo 5 na pořadu jednání. Výměna názoru s předsedou Berek pro rok 2019 Jeremym Godfreyem a e, novým budoucím ředitelem Danem Sjoblomem a ředitelem agentury pro podporu Berek Lašlem Ignečim. Vítám vás tady všechny tři, brzy vám vyměníme tady cedulky a už dostanete slovo. ITRE bylo vedoucím výborem pro nedávnou práci na směrnici o Evropském elektronickém komunikačním kodexu, který eh, bude eh, uveden do praxe, transponován do 21. prosince roku 2021 a stejně tak i nové nařízení k Bereku, které už vstoupilo v platnost loni. Mě by zajímalo, zejména od pana Godfreje, jak pokračují práce v rámci Bereku od tom komunikačním kodexu a zejména z pohledu mm, nějakých vodítek či doporučení, které Berek musí vydat a od pana Šebloma, eh, jak čeká, že vše pokročí pod jeho předsednictvím a pak bych se rád od pana Gottfriedho, pana Ignečiho dozvěděl o jejich prvních dojmech s tím novým nařízením o Bereku. Pak ještě tady máme dva důležitá, dvě důležitá témata, totiž roaming a kyberbezpečnost a doufám, že od vás obdržíme aktuální informace. Máme na vše hodinu 15 minut a tedy bezodkladně už dávám slovo panu Gottfriemu. Budeme se těšit. Děkuji. Vítám všechny. Pouze úvodem bych si dovolil předeslat, že jsem byl pře, eh, tady uveden jako eh, předseda Bereku na rok 2019. Já jsem zároveň i v Komreku, tedy v Irském obdobném tělese a příští rok tady bude mě nahradí pan Šeblom a Laslo je u nás rovněž v kanceláři a stará se o tu problematiku podpory. Omlouvám se, ale využijí průsvitky pro vlastní potřebu. Zdá se, že je není možné zde zobrazit na obrazovce. Naše prezentace má tři části a pro členy výboru, kteří jsou zde noví, my vám nejdříve takhle uvedeme obecně úlohu Bareku, a v čem spočívá naše práce. Pak se budeme zabývat tím korexem, roamingem, kyberbezpečností. Já pak budu hovořit o 5G, internetu a dalšími záležitostmi týkajícími se novými, nových priorit komise z pohledu um, energetiky. Berek se zabývá, trochu to zjednoduším, třemi záležitostmi. Jednak zajišťuje důsledné uplatňování komunikačních eh, zákonů Unie, jak už pan Peterson to popsal, jedná se o v praxi ty guidelines, 11 takovýchto vodítek doporučení, budou se týkat jak komunikačního kódu, tak implementování nařízení o internetu, tak i e, těch ostatních zmíněných záležitostí. Pak e, jsme zodpovědní za Eh, transpozici do národních zákonů, proškolujeme příslušné zaměstnance, zabýváme se i doporučenými postupy, společnými postoji a tak dále. Druhá záležitost snažíme se koncipovat budoucnostní záležitosti, například eh, hospodaření daty. Letos jsme vypracovali analýzu týkající se 5G, co bude případně nutné z regulatorního hlediska pro inovování právě e, ekosystému 5G a VIT a jak je třeba investovat do těch sítí, což je důležité z pohledu plnění cílu. A třetí úloha, to je technického rázu. Jsme poradcem pro všechny instituce a vydáváme i stanoviska pro komisi, to je i naše zákonodárná úloha k implementačním, k prováděcím aktům, k vyhodnocením. Máme rovněž dispozici a sdílíme data, analýzy a stanoviska pro spoluzákonodárce. Co bych ještě rád o Bereku zde řekl, je, jak v praxi pracujeme a co je důvodem pro to, že jsme úspěšní. My jsme řízení tím regulatorním orgánem, regulatorní vládou. Tam máme ředitele, přijímáme dokumenty, Zabýváme se ale i záležitostmi, které se týkají členů, kteří nehlasují. To, je, to jsou členové z EEA a EFTY a tak dále, ze západního Balkánu a tak dále. Pak máme deset expertních pracovních skupin, ty se zabývají roamingem, analýzou trhu, nápravnými prostředky a tak dále. Ta síla tohoto stylu práce spočívá v tom, že ta společná stanoviska a ta doporučení vždy vycházejí z praxe členů našich pracovních skupin a vždy úzce odrážejí realitu daného trhu a i každodenní fungování těchto trhů. My se rovněž extenzivně zabýváme spolupráci s aktéry v telekomunikačním odvětví a i s uživateli, jak se spotřebiteli, ale rovněž i s velikými odvětvovými uživateli, jako například automobilní průmysl s námi vede jednání ohledně konektivity automobilových eh, vozidel. A pak takový rostoucí eh, rostou, část naší činnosti je spolupráce v oblasti eh, s jinými agenturami, například s ENISou, z důvodu rostoucího významu spektra a pak neunijní regulátoři i mimo Evropu tedy a ITU. Tam si sdílíme doporučené postupy a mohu říci, že i šíříme e, slávu a chválu právě toho, jak to u nás v EU funguje a musím říci, že se to těší velkému zájmu. Mnozí se zajímají o to, jak to v Evropě vše běží. A nyní předávám slovo Laslamu, který nám řekne více o naší um, kanceláři, o našem sídle. Dobrý den, s velkým potěšením vám popíši, v čem spočívají povinnosti eh, kanceláří. Bereku. Struktura není sice úplně jedinečná, ale zároveň není ani obvyklá v porovnání s jinými unijními agenturami. My jsme byli založeni jako podpůrná agentura pro Berek. Jak vidíte, máme tady mnoho decentralizovaných unijních agentur v mnohých politických oblastech. Jak vidíte, naše kancelář se nachází v Lotyšsku a to na základě zkušeností z předchozího regulatorního rámce od roku 2009. Jsme už tam v Rize tedy 10 let a poskytujeme nutnou podporu Bereku, jak ji popsal eh, pan Berek eh, z pohledu činnosti. Nyní zhrnu hlavní povinnosti a úkoly eh, této malé unijní agentury, abyste dokázali lépe pochopit, jak my, co by unijní orgán, umožňujeme fungování těmto regulačním orgánům na celoevropské úrovni. Hlavním záměrem bylo poskytnout Berekovi takový back office, takové zázemí pro jeho činnost. My organizujeme například zasedání řídícího orgánu, pracovních skupin, Máme na seznamu stovky expertů, kteří se účastní práce desítek skupin. Organizujeme semináře, zapojujeme zainteresované strany, komunikujeme s jinými unijními institucemi. Máme i konkrétní úlohu eh, v takzvané tržní analýze druhé fáze. To jsou případové studie, a tam pracujeme s těsnými lhůtami a strukturovaným způsobem, jak eh, co se týče dalšího vývoje Bereku, tak i v oblasti Korexu. Tam rovněž Berek podporujeme. A pak ještě transparentnost a zapojování zainteresovaných stran, práce s eh, textem, osvěta. To je rovněž něco, kde pro Berek vykonáváme služby. V průběhu nedávných let naše aktivity rostou a Berek se na nás obrácí se stále většími nároky. Naše podpora je tedy stále širší, angažujeme se eh, hlouběji, vstupujeme i do eh, pracovní fáze zpráv o zapojení veřejnosti. Máme i eh, soutěž, veřejnou eh, soutěž a zabýváme se eh, s péči o systémy a pak ještě i ICT, telekomunikace, portál pro sdílení informací či digitální předpoklady pro zasedání takto vypadal stávající mandát. Jak vidíte, v novém mandátu je seznam našich úkolů ještě delší. Prvních pár odrážek se týká vstupu do digitální éry, práce s databázemi, systém ICT pro spolupráci. Rovněž jde o e, zabezpečení, aby všechna data byla využitelná i veřejností, tedy aby byla znovu využitelná a čitelná stroji. Dále jde o zpracovávání i údajů a informací, které jsou důvěrné a vyhovování jazykovým požadavkům. Pak ještě navážu na pana Godfrey. Máme i účastníky se statusem NRA z třetích zemí, nikoli pouze pozorovatele, což znamená dodatečné úkoly pro nás, procedurální záležitosti, začlenění těchto um, jednotek do našeho systému. Další pracovní uspořádání s jinými unijními orgány a mezinárodně obecně tedy my tomu říkáme memoranda porozumění, jimiž upravujeme vztahy s regulatorními orgány, združeními v jiných regionech. E, pak zapojování zainteresovaných stran, transparentnost a komunikace. To nabývá na významu, to bude významnou doménou, tam musíme posilit naše kapacity a schopnosti. A poslední bod který je novinkou pro tento nový rok, je nová smlouva o um, hlavním sídle, o centrále. To musí být podepsáno před koncem roku. Takto tedy vypadají naše aktivity, takto čerpá Berek z naší pomoci a takto my sloužíme všem a i národním orgánům abychom si poradili se všemi výzvami. A nakonec, ještě velice stručně, hlavní výzvy pro Berek v novém, s novým mandátem. Ta dualita naší práce spočívá v tom, že musíme zabezpečit veškerou nutnou podporu Bereku a tady mi připadá jako dost obtížné rozvinout příslušnou kapacitu, aby ta podpora byla co na co nejvyšší úrovni. A zároveň musíme naplnit vše, co se týká lidských zdrojů, splnit veškeré podmínky po finanční stránce. Tam nemůžeme neplnit eh, pravidla. A zároveň jde o řízení rizika a i řešení sporů. Děkuji. Eh, Thank you. Uh, so good morning also. Dobrý den a já jsem Dona mm, všechno. Já jsem šéf švédského člena Bereku a zároveň nový předseda Bereku na rok 2020. Skvělá příležitost pro mě mít možnost zahájit spolupráci s výborem ITRE. Pro vás je to rovněž začátek nového volbního období takže začínáme eh, v naší nové funkci téměř paralelně. Já mám nyní za úkol připravit pracovní program na příští rok a jedna ze záležitostí, o kterou se samozřejmě chceme velice dobře postarat, je zvědomím toho, že je, je nový parlament a že brzy, doufejme, brzy vznikne i nová komise, bude už sestavena. My s velkým zájmem sledujeme, jak se situace vyvíjí. No a nyní dnešní naše povinnost spočívá v tom nastínit si nejen těch nejbližších pět let, ale rovněž otázka, jak budeme provádět nový elektronický komunikační kodex, který byl schválen poměrně nedávno. Berek právě má na svých bedrech poměrně velkou odpovědnost v té záležitosti. Přijali jsme ji s hrností a snažíme se jí vyhovět. Všem tedy požadavkům. Máme tam jedenáct doporučení, se kterými musíme přijít v podstatě v ročním horizontu do konce příštího roku. A tam se bude jednat o následující témata podstatě všechna témata, která pod nás padají. Eh, komunikace v rámci EU, kvalita služeb, eh, vysokokapacitní sítě, tedy VHCN a koinvestování, spoluinvestování. Jak už bylo zmíněno, máme však pracovní skupiny a všechny se eminentně angažují do toho, aby vznikly tato doporučení. Jednou z nejvyšších priorit právě na rok 2020 bude přijít s dobrými, kvalitními doporučeními. A my se domníváme, že je to možné. Ta doporučení, ta finální doporučení, tři už z těch jedenácti vznikly. A příští rok bude ještě dalších osm a jak si dokážete představit, bude to veliká část naší práce pro příští rok. Like to move on, move over to, to roaming. Uh... Tak a teď bych se chtěl ještě zastavit u roamingu. Jak jistě víte, tak Berek dlouhodobě pracuje na mezinárodním roamingu. Je to jeho klíčová priorita monitorujeme trh, vypracováváme zpráva na základě, zprávy na základě kritérií, vydáváme pokyny ohledně konzistentního uplatňování nařízení o roamingu, průběžně poskytujeme vstupy Evropské komisi za legislativními účely a máme tedy zhruba šest oblastí práce, kde průběžně sledujeme implementaci nařízení o roamingu. Důležité ale je si uvědomit, a váš parlament se intenzivně zabýval nařízením o roamingu, když bylo přijato, je důležité si uvědomit, že jde o veliký úspěch, čehož jste si určitě velice dobře vědomí. Patrně je to jeden z nejpopulárnějších eh, výdobytků, které byly získány pro spotřebitele. A ten má samozřejmě zásadní dopad na dokončení jednotného trhu, protože pro lidi je teď jednodušší přecházet hranice, vzhledem k tomu, jak nám záleží na našich digitálních přístrojích. Není to tak dávno, kdy to bylo zavedeno, myslím, že v červnu 2017. Možná už to působí jako dávno, ale jsou to teprve dva roky a kousek. A e, určitě si pamatujete, jak to bývalo, když jsme se přesunuli přes hranice, a to i uvnitř Evropské unie. Mnozí z nás si vypnuli mobilní roaming, jakmile vstoupili do sousední země. A zdá se, že tohle chování už v podstatě úplně zmizelo, protože už se to nemusí dělat. Zjišťujeme, že spotřeba datových služeb v jiných evropských státech, než kde máte operátora, se zvýšila zhruba šestinásobně. Od třetího kvartálu 2016 do třetího kvartálu 2018. Což samozřejmě vytváří mnoho příležitostí pro využívání možností vnitřního trhu. My sledujeme nejenom čísla, ale také zkušenosti. Zpočátku panovaly obavy, že poklesne kvalita služeb nebo že vznikne nějaký dopad na vnitrostátní ceny nebo na ceny vůči zbytku světa. Ale domníváme se, že i v těchto oblastech jsme zaznamenali úspěch. protože operátoři v Evropské unii zareagovali velice dobře a pozitivně. To samozřejmě neznamená, že práce je hotová, stále ještě určité obavy přetrvávají e, a jsou to věci, které jsme e, stanovili ve zprávě pro Evropskou komisi e, a to se týká případné budoucí revize tohoto nařízení, pakliže by k ní mělo dojít. Jsou to samozřejmě případy, kdy uživatelé pociťují nižší rychlost než v případě eh, domácího provozu. Pak dochází k určitým nešťastným případům eh, podvodu nebo zneužívání služby roamingu. Vždy se najde někdo, kdo se snaží vydělávat na spotřebitelích. Jinak si ale myslím, že jde celkově o úspěch. Tady vidíte graf, na kterém vidíte, jak se zvýšila spotřeba dat, to už jsem v podstatě říkal. Můžeme jít na další graf. Tohle je jiným grafem to tež. Takovéto grafy většinou se objevují v našich pracích. A konečně bych chtěl říci, co, co dělá Berek v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jak jistě víte, tak to je problematika, která se neustále rozrůstá. Takže tohle je oblast, kde jsme se i my nejvíce rozrostli a kterou trávíme nejvíce času. Zabýváme se otázkou, jaká by měla být role NRA a dalších souvisejících agentur. Chtěl bych na úvod říci, že cílem Bereku není žádat o nový mandát nebo duplikovat mandát či roli jakékoliv jiné agentury nebo skupiny. Víme, že existuje celá řada dalších agentur, ENISA nebo na národní úrovni spousta dalších agentur, které se zabývají kybernetickou bezpečností. My bychom měli spolupracovat s těmito agenturami a nikoli jim konkurovat. Takže usilujeme o spolupráci. V letošním roce jsme poprvé utvořili v Bereku pracovní skupinu pro NRAs, a zabýváme se tedy kybernetickou bezpečností a tím, jaká by měla být role Bereku, čím můžeme přispět a jakým způsobem můžeme interagovat s ostatními skupinami, ať už je to ENISA nebo skupina pro spolupráci NIS, nebo jakým způsobem můžeme zkrátka přinášet nějakou hodnotu Evropské komisi a parlamentu. Všichni si uvědomujeme, že 5G přinese našim sítím spoustu nových uživatelů a otázka zní, jak můžeme tedy interagovat a pomáhat. Jedna z věcí, kterou můžeme dělat, se týká toho, o čem hovořil Jeremy, a sice, že známe trhy poměrně dobře, známe operátory, víme, jaké to je činit investiční rozhodnutí v této oblasti, jaké to je pro operátory. Takže si myslím, že můžeme združovat operátory, zákonodárce a bezpečnostní agentury a usnadňovat mezi nimi diskuzi a posouvat se vpřed takovým způsobem, aby tyto různé zájmové skupiny si lépe uvědomovaly dopad svých rozhodnutí na sebe vzájemně. Takže to je příspěvek, kterým můžeme přispět. Bude dále fungovat v Bereku pracovní skupina pro kybernetickou bezpečnost a ta bude velice pečlivě zkoumat, co vzejde z toho eh, projektu Evropské komise Toolbox, a plánujeme také workshop v roce 2020, na kterém se zveme zainteresované strany a budeme zkoumat status toho toolboxu a klást si otázku, jak můžeme přispět takovým způsobem, aby se zvýšila bezpečnost systému 5G v Evropské unii. A dávám slovo zpátky Jeremimu. Děkuji moc krát. Já bych chtěl odhlednout od 5G a kybernetické bezpečnosti a spíše uh, obecněji informovat poslance o stavu 5G. Tady samozřejmě politická skupina Berek a komise velice úzce spolupracují. Nejprve řeknu, jak to vypadá s přiřazováním spektra. Před několika lety bylo identifikováno, že budou tři uh, průkopnická nebo pionýrská pásma 5G v Evropě. Bude to nízké pásmo 700 MHz, potom prostřední 3,6 eh, GHz a potom to vysoké pásmo 26 GHz. A jak to bývá u radiových spekter, ta nižší pásma jsou vhodnější pro široké pokrytí, pro velké území, takže 700 MHz to může pokrývat města, eh, eh, venkovské oblasti a tak dále, zatímco střední pásmo je vhodnější pro vyšší kapacitu v hustě obydlených městských oblastech a to nejvyšší eh, pásmo skutečně v místech, kde je vysoká hustota poptávky jak to vypadá e, s těmi pásmy 700 a 3,6. Tam většina členských států zahájila proces konzultace ohledně přiřazování těchto pásem. Zhruba čtvrtina členských států už přiřadila e, tato pásma a zhruba dvě třetiny členských států by měla přiřadit, měly přiřadit obě pásma do roku 2020. Každé z těchto pásem by mělo být tedy přiřazeno do konce roku 2020 dvěma třetinami členských států. Pokud jde o těch milimetrových, pokud jde o ty milimetrové vlny 26 GHz, tak tady je ta situace problematičtější, protože jeho využití je stále ještě spekulativní. Pouze v jednom členském státě byla udělena národní licence pro tuto frekvenci, ale čím dál více členských států eh, vyzývá průmyslové uživatele, eh, kteří mají kampusové eh, aplikace, aby se poradili se správci spektra o tom, jak například spektrum 26 GHz by mohlo být používáno ve velkých továrních komplexech nebo v eh, přístavech. Toho spektra je dostupného opravdu hodně na 26 GHz a obecně se lidé domnívají, že licence na 26 GHz nemusí být celostátní, jako je tomu o nižších pásem. Takže tady je ještě hodně eh, o čem přemýšlet tak, jak se bude vyvíjet způsob užívání. Pokud jde o komerční využití, tak podle Evropské observatoře 5G eh, teď bylo bylo spuštěno asi 8 eh, provozů v pěti členských státech eh, a ten počet se neustále zvyšuje a zrychluje se to, ale stále ještě je toho poměrně málo, protože není dostupných příliš mnoho přístrojů, eh, které by to zvládaly. Zatím ještě eh, většina přístrojů nemá verzi kompatibilní s 5G, ale eh, rok co rok, jak ukázala velká obchodní výstava v Barceloně, bude takovýchto případů přístrojů 5G přibývat a budou čím dál cenově dostupnější. Pokud jde o využití 5G, tak to prvotní využití je dvojí. Jednak je to rozšíření ve městech, aby byl dostupnější rychlý broadband a, kap, a vyšší kapacita. Není to jenom roaming, ale i domácí využití dat se zvýšilo 1,4 krát za stejnou dobu takže ne tak rychle jako roaming po zavedení Roam Like at Home, ale stále využívání dat vzrůstá a proto je potřeba, aby mobilní operátoři investovali do zvyšování kapacity svých sítí. A brzy eh, tomu bude tak, že 5G bude to ne, ne, ten nejpozitivnější způsob, jak zlepšovat kapacitu sítí. Kromě toho eh, technologie 5G se začínají používat eh, u pevných venkovských eh, broadbandů. S tím se začíná experimentovat, ale jak jsem říkal, to průmyslové využití, ta napojená vozidla, senzorové sítě, aplikace Smart City, tam to jsou věci, které zatím nejsou připravené na 5G, na to je zatím ještě příliš brzy a to jsou aplikace, které využívají především jiné sítě. Internet věcí jede na 4G pomocí takzvaného NB-IoT, což je tedy úzké, úzké pásmo, úzkopásmový internet věcí, takže ne vždy existuje konektivita, která by byla vhodná pro 5G. Většina věcí zatím funguje na jiných sítích, takže byla by chyba zapojovat 5G do internetu věcí. Na některých takovýchto přístrojích je nálepka 5G, ale většina aplikací na tom v žádném případě není závislá. A potom e, ještě k tomu, co dělá v této oblasti Berek. My jsme provedli celou řadu studií e, v posledních dvou letech. Jsou to studie obchodních modelů 5G, studie sdílení infrastruktury a e, osvědčených postupů pro sdílení infrastruktury. A momentálně probíhá práce na tom, jak umožňovat inovaci v ekosystémech 5G. Takže rozdávání spektra je samozřejmě nutné pro 5G, ale možná to nebude stačit. Jenom jeden příklad problému, o kterém předvídáme, že se, že se stane významným, to je roaming. Trvalo velice dlouho, než jsme zavedli nařízení Roam Like at Home, aby roaming fungoval u 2G, 3G a 4G. Ale pokud jde o 5G, tak tady se hovoří o jakýchsi výsecích sítě, kde podle 5G se poskytují datové služby s různými charakteristikami. Například jeden výsek by mohl poskytovat velice rychlé služby, další by mohl poskytovat velice eh, nenáročné služby a další by mohl poskytovat takové služby, které mohou fungovat i na velice nízkovýkonných přístrojích až dorazí roaming na 5G, bude, možné, bude možná potřeba roamovat z jednoho výseku do druhého. A pravidla, která máme pro roaming, na to nepamatují a nezajišťují to. Takže nás, my, my máme zájem na tom identifikovat, jaké jsou případné regulatorní bariéry, pro které by nařízení o roamingu mohlo být relevantní. My se snažíme to identifikovat co nejdříve, aby byla možná inovace a abychom v Bereku mohli e, buď sami učinit nějaké kroky, anebo radit politikům dříve, než se ten problém stane akutním. My jsme na naši žádost o zpětnou vazbu e, obdrželi 40 odpovědí, což je hodně, většinou dostáváme pouze několik má, od několika málo telekomunikačních úřadů a tak dále. Nicméně tohle téma se těší značné pozornosti. Je to studie, která bude hotová příští rok a bude zásadní. A teď budu hovořit o otevřeném internetu, což je další nařízení, které zavedly zákonodárné orgány před několika lety. Zatím je na revizi toho nařízení příliš brzy, jak řekla sama komise. Nicméně mohlo by být užitečné vyjasnit si některé aspekty pokynů Berek. Já bych se chtěl zastavit u dvou aspektů. Jedna věc je, dobře, už, už budu končit takže nařízení o otevřeném internetu a 5G, e, to jsme tedy objasnili a právě takto máme programy nulového ratingu. Jenom velice rychle, ještě jdu dál. Pokud jde o to, zda je Evropa způsobila pro digitální éru, k tomu bych chtěl říci, že samozřejmě nikdo nechce, abychom eh, revidovali kodex, který má být transponován do konce příštího roku, ale v regulačním rámci je pár aspektů, eh, u kterých si myslíme, že by bylo vhodné se na ně podívat. Zejména proto, že ten pozitivní vývoj eh, spočívá ve vysokých investicích do vysokokapacitních sítích. Takže směrnice o snížení nákladů na broadband u ní se domníváme, že je potřeba rychle vyřešit to, že eh, systém řešení sporů je poměrně těžkopádný a nejistý. To by bylo téma pro příští komisi. A právě tak pokyny pro státní pomoc eh, broadbandovým sítím jsou staré už skoro 7 let a jsou založené na sítích 30 megabitů za sekundu, což byl tehdy cíl digitální agendy pro Evropu. A bylo by dobré zesouladit to s ustanoveními kodexu ohledně mapování a velkoobchodního prodeje a tak dále. A konečně bych se chtěl ještě stručně zmínit o nařízení o datové ekonomii z počátku letošního roku. Berek neusiluje o práci v této oblasti Nicméně máme pár užitečných postřehů ohledně praktičnosti tohoto nařízení na základě zkušenosti s telekomunikačním nařízením. Jsou tu důležité problémy, eh, škodlivý obsah, tržní, tržní síla platform a využívání dat koncového uživatele. V komisi, v členských státech i jinde ve světě se ozývají výzvy po dalších regulacích ve všech třech těchto oblastech a já si myslím, že z praktického hlediska to není jednoduché, protože, a to z celé řady důvodů. Je to jednak tempo inovací e, v těchto oblastech, které je nesmírně rychlé e, oproti tomu, jak pomalu fungují e, regulační procesy. Potom je tu problém s získáváním expertízy a s kombinováním stávající expertízy s tou novou. A pak jsou tu nadnárodní a národní aspekty. A Berek by rád nabídl institucím, že s nimi bude komunikovat na toto téma. My máme zkušenosti s analýzou tržní síly, s nastavováním ex ante pravidel a zejména pokud jde o tržní sílu, tak tady Eh, data jsou takovou, takovým budoucím úzkým místem, eh, tak jako to bylo infrastruktura v minulosti. Kromě toho eh, podporujeme práva koncových uživatelů na technicky komplikovaných trzích a kromě toho určitě bude potřeba nějaké nadnárodní i národní spolupráce a my si myslíme, že Berek je dobrým příkladem úspěšné sítě, kde regulátoři různých členských států implementují společný regulační rámec a spolupracují na harmonizovaném přístupu. A tím končím, pane předsedo, a dávám vám zpět slovo. Já vám mnohokrát děkuji, pane Godfrey, děkuji i všem ostatním za vynikající úvod a teď bude následovat první kolo diskuse s koordinátory a jako prvnímu bych chtěl předat slovo paní Kavaliu. Děkuji za tento velmi podrobný úvod k roli Bereku i té agentury, která Berek podporuje. Dá se, že je tady hodně další práce v integraci digitálních trhů v EU, jakož i v oblasti elektronické komunikace. Mám tři otázky. Vy jste tady uváděl ten seznam o 5G, ale jaká by měla nebo mohla být role Bereku při zajišťování toho, aby nedocházelo k tomu, že některé členské státy budou zaostávat při zavádění 5G a že budou na to připraveny technologicky a procesuálně a zavedou podmínky pro to, aby internet věcí mohl fungovat, jde eh, nějak tlačit na výměnu informací a tak dále. Moje druhá otázka je následující. Vy jste říkal, že chceme být součástí datové ekonomiky, ale nechcete v tom hrát klíčovou roli. Říkal jste na úvod důležitou věc, a sice, že je potřeba vyvinout formát, který je uživatelsky vstřícný, aby Ehm, ta data byla strojově čitelná, což pořád ještě nemáme. Je tady řada dat eh, eh, různého formátu, která se nelze jednoduše integrovat a používat, čímž přicházíme o hodnotu, protože to vlastně není opětovně eh, využitelné nebo zúročitelné. Co tady můžeme udělat pro to, aby vznikl nějaký jednotný standard pro data. A ještě poslední otázka. To se týká spotřebitelů. Vy jste je e, zmínil, když jste mluvil o roamingu. Ale v oblasti elektronické komunikace to je právě tam, kde si spotřebitelé stěžují nejvíce co je možné udělat pro to, aby se změnila ta praxe, aby se sladily ty různé strategie eh, operátorů ve členských státech. Děkuji paní Carvajo za SAD, pan Mike. Děkuji. Pan Nika. Já má otázku k zadávání veřejných zakázek. Je pravda, že komise chce vydat sdělení, kde budou zavedeny pokyny pro dodavatele, aby potom členské státy dohlédly na nezávislost těch dodavatelů. A pokud to tak je, tak jak se na to díváte? Já jsem slyšel, že rumunský regulační orgán se rozhodl celý ten proces odložit, dokud to nebude upravené eh, zákonem. Ty podmínky pro dodavatele těchto technologií, to znamená, že tím omezí eh, ten výběr, nebo že se zuží ten výběr na ty, kteří budou splňovat ty podmínky. V různých zemích k tomu přistupují různě. Berek se snažil zavést nějaký jednotný přístup k zadávání veřejných zakázek, k těm podmínkám a tak dále. Jak byste tedy na to mohl odpovědět? Je, souhlasíte s tím, aby se zaváděly takové podmínky, aby členské státy měly stejný přístup? že ta hrozba je stejná pro všechny členské státy. Nemohl byste k nám eh, k tomu eh, říct víc? Protože nám chybí jasné odpovědi. Děkuji, pane Nika. Pan Ninestel za zelené. Děkuji za velmi rozsáhlé aktuální informace. Já mám jenom krátkou otázku týkající se roamingu. Myslím, že je to věc, která byla velmi úspěšná. Potřebitelé si toho eh, váží eh, a uvědomují si smysl evropské integrace, ale také o to, že někteří operátoři zvýšili své domácí ceny a říkají, že to dělají, aby si uhradili ty ztráty z roamingu. Ale jak my všichni víme, ty náklady eh, po přijetí eh, nařízení o roamingu nebyly tak vysoké. Souhlasíte s tím, jaký dopad to mělo fakticky na příjmy a pokud eh, tak na které členské státy nebo na které operátory konkrétně. A další otázka tý, související s roamingem. Myslíte si, že by to šlo rozšířit? Je tam něco konkrétního, co bychom například mohli udělat my, aby se rozšířit další služby pro spotřebitele. Děkuji, pane ministře. Pan Tošenovský za EKR, který byl zpravodajem k tomu nařízení. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předseda, mluvím česky. Já bych v prvé řadě chtěl velmi poděkovat za představení aktuálních aktivit eh, Bereku a Berek Office, protože eh, to vůbec není jednoduchá, jednoduché se zorientovat. Myslím si, že mnozí lidé se eh, i tady v parlamentu úplně nepřesně orientují v té složité, složitém fungování spolupráce národních regulátorů a, a Bereku a já bych chtěl ještě dodatečně jednou velmi poděkovat za tu složitou spolupráci jako, jako skutečně bývalý zpravodaj pro Berek z loňského roku. To byla dlouhá několika měsíční spolupráce i s, s představiteli Bereku a jsem rád, že se to podařilo v tak i složitém ve eh, eh, složité spolupráci s kodexem, který je skutečně velmi komplikovanou, komplikovanou materií. Já bych měl tři dotazy na mm, stávajícího budoucího předsedu. Eh, a to, co, a to první, co považuji za největší eh, regulatorní výzvu v rámci implementace kodexu, který se velmi složitě přijímal, eh, případně jaký je aktuální vývoj v tomto, v tomto sektoru, protože kodex byl složitě přijat a velmi všichni jsme si uvědomovali jaký je to eh, nový, nový zásah do této oblasti. Druhý dotaz kolegy z parlamentu. Velmi vnímáme, že Berek Office je dlouhodobě poddimenzovaný a opakovaně se snažíme navýšit nejen jeho rozpočet, ale počet zaměstnanců, protože eh, tak, jak i vy jste sami udá, ukazovali, tak eh, ta, ty požadavky na Berek a Berek Office eh, budou jenom rostoucí, tak jak eh, získává na významu celá tato oblast. Eh, já předpokládám, že všichni regulátoři v této věci komunikovali s vládami, ne svými, ale obecně s vládami. Mě by zajímalo, jaké jsou argumenty, nebo jak, proč je ta neochota přijmout a posílit Barek Office, který bude čím dál tím více hrávat docela docela složitou, složitou úlohu. Za třetí, eh, do nařízení Berek jsme zahrnuli možnost umístit jednoho nebo několik zaměstnanců Berek Office mimo sídlo agentury. Eh, měli jsme na mysli především Brusel, protože ten kontakt byl jednodušší, to neznamenalo přemístění toho, to, jak si Berek Office, ale ten lepší kontakt, eh, podobně jako to mají jiné, jiné agentury rozptýlené po, po Evropě jak se správní rada dívá na možnost eh, zřízení této malé pobočky, nebo jak, jak to vnímáte z těch nových zkušeností a nové legislativy, která přišla. A na eh, kolegu Lásla Ignečeho bych měl jediný dotaz, on už to zmínil, eh, že jak, jak vypadá nová dohoda o sídle s lotyšskou vládou, jak vy vidíte ten časový rámec a co, by, co vy vidíte jako rozumné, výhodné, eh, nutné eh, aktualizovat v té nové dohodě. It is my, my three and one, one question for you. Thank you. Thank you so much, Mr. Děkuji, pane Tošenovský. To bylo první kolo od koordinátorů. Doufám, že si mezi sebou ty otázky nějak rozdělíte, se za to podělíte. nějakém rozumném pořadí. Takže prosím, děkuji. My jsme si to tady rozdělili. Já začnu eh, s tím, na co se ptá paní Cavalio. Jak zajistit, aby členské státy nezaostávaly z 5G? Hmm, jednak je to přidělení spektra. Některé státy mají problém to skoordinovat. To je jeden důvod. proč některé státy, zejména na východně, to vyřešit. A my nabízíme pomoc, eh, zkušenosti a tak dále. V kodexu je také ustanovení o hodnocení, eh, tom peer review, to ještě ale nefunguje ale už jsme vytvořili určitou eh, pracovní režim mezi námi a máme pravidelné workshopy s těmi manažery, správci toho spektra, se členy Bereku, abychom nabídli tu dosavadní zkušenost s hlavními tématy, takže už jsme měli workshop před týdnem nebo dvěma což jsme, kde jsme o tom, co se děje s 26 GHz, potom jsme mluvili o některých zdravotních eh, obavách, co udělat o to, o, pro to, aby veřejnost byla informovaná správně. Takže neformální síť eh, pro měnu informací už tady funguje. Co se týče eh, už těch stávajících, stávajícího používání, jde o to, aby existoval by mohly existovat celoevropské startupy nebo společnosti, které začínají podnikat, které by mohly zavádět v celé Evropě internet věcí nebo aplikace spojené s internetem věcí. A tady se snažíme identifikovat překážky, které pořád existují, aby k tomu mohlo docházet eh, hladce. Potom jste se ptala na ten jednotný formát dat. Možná, že bych se mohl zmínit o našich vlastních datech My se neustále zabýváme tím, jak snáze zpřístupňovat eh, tato data, takže když zveřejňujeme naše zprávy o roamingu nebo o dalších věcech, které se na trhu vyvíjejí, tak eh, chceme, aby to bylo čím dál tím jednodušší, stahovatelnější, aby tam byly Excelové tabulky přístupné a tak dále, se kterými jde dále pracovat. Co se týče těch širších věcí, tedy digitální ekonomiky, a o tom, eh, jak fungují ty velké internetové platformy a jak by měly ta svá data eh, udělat eh, přenositelnější, tak aby například se souhlasem eh, uživatelů se mohly dále využívat, to je pořád velký soubor otázek, které potřeba probírat v případě budoucí regulace toho sektoru. Jde o interoperabilitu, přístup, jsou všechno věci, kde existuje určitá analogie s telekomunikačním sektorem, ale ta analogie není úplně stejná. Eh, neznamená to, že to bude eh, jednoduše přenositelné. A potom jste se ptala, což je také důležitá otázka na ty konečné uživatele, kteří jsou pro Berek eh, důležití. Vlastně všechno, co děláme, když mluvíme o hospodářské soutěži, tak nás to zajímá z pohledu těch konečných uživatelů. A Důležité téma je například ten formát zhrnutí eh, kontraktu, tak aby spotřebitelé, když si vybírají různého dodavatele, různého operátora, aby si mohli eh, eh, ty informace najít v nějakém konsistentním formátu, ve kterém se budou dobře vyznají, aby to mohli srovnávat. Berek také zavedl pravidla pro Mm, poskytování těch služeb eh, lidem s postižením, ale také jde o univerzální služby. Jedna z těch ustanovení v kodexu je to, že všechny české státy měly zajistit eh, pro všechny uživatele na svém území široko eh, rychlostní internet. A my sledujeme, jak se to vyvíjí. Další práce, kterou děláme, se týká Eh, informací o mobilním pokrytí, aby to bylo přístupné pro všechny uživatele, aby eh, se uživatelé vyznali v tom, kdy to pokrytí je dobré, kdy to pokrytí eh, na tom daném území není, aby se v tom mohli vyznat, aby věděli, kdy některé údaje od operátorů jsou spíše optimistické, řekněme, A ještě bych se mohl vyjádřit k něčemu, co na co se ptal pan Tošenovský a potom předám slovo svým kolegům. Pane Tošenovský, vy jste hovořil o rozpočtu kanceláře Bereku a o našich zaměstnancích. Berek navrhoval eh, loni, že by kancelář Bereku, nebo počet zaměstnanců se měl zvýšit, jak už tak bylo řečeno, Eh, Back Office je nejmenší ze všech agentur EU a problém eh, s tou velikostí agentury je v tom, že máte určitý minimální počet zaměstnanců, které potřebujete, abyste vůbec mohl zajistit ty základní finanční administrativní věci a riziko s tím spojené, že eh, příliš mnoho lidí potom vlastně dělá tu administrativní práci, než aby dělali tu práci, kterou ten Berek má na starosti to si neustále uvědomujeme a proto jsme navrhovali přijetí 12 nebo 14. Loni jsme navrhovali 14 nových zaměstnanců a dva nám byly umožněni. Eh, jinak, co se rozpočtu eh, týče, eh, ten je uspokojivý, můžeme mít ty krátkodobé zaměstnance, můžeme najímat experty, Eh, pro zajištění té hlavní práce Bereku, ale úplně dokonale to není, protože to pak znamená, že máme velkou fluktuaci eh, lidí, eh, kteří u nás pracují a potom máme některé úkoly, kde to nemůžou dělat ti externí nebo na krátkou dobu najímaní zaměstnanci, takže neustále upozorňujeme na to, že by bylo dobře mít více stálých, stálých zaměstnanců a méně těch dočasných to, že eh, ženské státy někdy to nechtějí na to přistoupit, tak to eh, samozřejmě souvisí s určitou eh, rozpočtovou politikou, ale k tomu já se asi vyjádřit nemůžu. A potom jste mluvil o té možnosti zřídit pobočku kanceláře Bereku v Bruselu. Způsob, jakým Berek pracuje, nebo ta hlavní práce, to dělají expertní skupiny a ta rada regulatorů a ta kancelář Bereku to vlastně podporuje, takže eh, hodně těch schůzek probíhá v Bruselu a já myslím, že eh, bychom si tady měli pronajmout eh, byt, abychom ušetřili na ty nákladech na ubytování. Musíme neustále interagovat s dalšími agenturami, s komisí. My už jsme diskutovali o tom, jestli bych tady měli mít nějakou pobočku. Zatím to ale priorita není, ale diskutujeme o tom sídle s lotyšskou vládou a uvidíme, jak se ta diskuze bude vyvíjet a potom bychom možná mohli zvážit ještě vytvoření té pobočky Bruselu, ale prozatím to není úplně nejaktuálnější. A teď o těch dohodách. Děkuji, Jeremy. Ano, já budu pokračovat tou dohodou o sídle a děkuji vám, pane Tošenovský, za vaši podporu a za to, jak se nám snažíte pomáhat v těch výzvách. Načasování. Jak už zní nové nařízení o Bereku. Máme dvou letou lhůtu, abychom s lotyšskou vládou došli k nějaké dohodě a to začalo v roce 2018. První rok to byla příprava a e, správní rada už má podporný mandát e, s tím, že je tam ta cesta i ty cíle v něm a lotyšská vláda v současné době pracuje na paralelním dokumentu poziční dokument se to bude jmenovat, kde budou parametry a cíle e, pro nové hlavní sídlo a to budeme mít v horizontu několika dnů. Druhý rok tam už tu dohodu dotáhneme do konce a domníváme se, že ten čas bude dostatečný a zároveň chci dodat, že jsme dostali přislíbenou podporu i od služeb Evropské komise, zejména od DG Connect, abychom mohli ještě vyřešit pár horizontálních výzev, které se s touto smlouvou bojí. Pak jste se, pane Tošenovský, tázal na případné oblasti, které by stály za aktualizaci. Jen stručně. Tři záležitosti mm, jsme identifikovali. Jednak sídlo před deseti lety, vše bylo koncipováno za podmínek, které převládaly tehdy. Druhá doména, status agentury. To je vždy výzva, jak může ten, který členský stát zapracovat pravidla, e, v tom dobře protokol číslo 7, do svého národního zákonodárství. A třetí doména to je status zaměstnanců. V souladu se stejným protokolem číslo 7 Zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci mají dost specifické postavení v tom hostitelském členském státě. I tam vidíme pár výzev, ale určitě jsme na cestě k jejich vyřešení a věříme, že na to bude dost času, abychom přišli s řešením. A ještě mi Dan napovídá. Evropské eh, školství odvětví. To ještě je další téma, eh, kterým se budeme muset zabývat. Děkuji. Já se vyjádřím k třem otázkám, myslím, které ještě zbývají. Nejdříve otázka pana Niky k pokračujícím diskusím týkajícím se kyberbezpečnosti. Jak si možná vzpomenete, bylo to na jaře letošního roku, kdy Evropská komise přišla s doporučením, že totiž každý členský stát by měl provést modelovou analýzu rizika a mít určitý vzorec a pak to přispěje k analýze komise, která to vše sečte, potrhne a ta diskuse může pokračovat na vyšší úrovni tomto stádiu se právě nacházíme. Komise přišla s užitečnou zprávou a nyní už je na nás přijít s tou nástrojovou sadou, s tím toolboxem. O ní jsem se už zmínil, mnozí se toho účastní i na národní úrovni. Spolupracujeme i s Enisou a na úrovni Enisy se na tom pracuje a bezpečnost jako taková stále ještě spadá do pravomocí členského státu z velké míry. Tedy z pohledu harmonizace pravděpodobně to bude ta harmonizace měkká, tak alespoň koncipujeme současné vyjednávání, vzájemně se informujeme, učíme se od sebe i k volbě příslušných politik a měli jsme i před několika týdny konferenci obrovsky populární. Měli jsme z USA, z různých členských států i z institucí mnoho delegátů. Všem jsou ty záležitosti známy. Počínaje velikým zaváděním ve velkém toho, té sítě 5G přes znásobení příslušných signálu, receiveru a všech těch bodů, které budou muset z pohledu bezpečnosti být brány v potaz a případně chráněny. Chceme sice používat ty fantastické nové přístroje, ale rádi bychom, aby byly používány v souladu se svým původním účelem abychom se nedostávali do zbytečných rizikových situací, protože jsme něco nedomysleli. Já se nedomnívám, že by tady Berek byl tím, kdo bude doporučovat například určitého dodavatele či určitý systém, ale snad co bychom mohli, to společně s jinými organizacemi doporučit postupy, doporučené modely pro vyhodnocování rizika a případné zacházení s těmi citlivými částmi toho, co bude český stát dávat dispozici, například komu dáte přístup k těm instalačním prvkům. Tady Berek skutečně má co nabídnout a ta doporučení může podrobně vydávat. Ale ani co by Berek, ani co by RS jsme neměli žádné ambice doporučovat konkrétní vybavení či konkrétním operátorům říkat, čeho mají využívat a tak dále to se domníváme, že nám nepřísluší, ale z pohledu odpovědnosti tedy spíše způsoby zacházení s tím, co bude. K roamingu. Tak, jak už bylo zmíněno, jsou situace, kdy jsme dostali zprávy o zvýšení cen vnitrostátních. Samozřejmě, že se vždy můžeme tázat, zda to zvýšení ceníku je propojeno či důsledkem roamingu. Tady tedy musíme obecně řečeno dojít k závěru, že ten roaming je kvalitní legislativa, že to monitorujeme a další monitorovací zpráva z toho, co vím, bude vypracována na rok 2021 a tam se podíváme i na tu otázku a ještě i 5G. Děkuji, říká předseda. Máme tady ještě tři tazatele a 12 minut, abychom uzavřeli tento bod. Abyste věděli, jak si načasovat odpovědi. Nejdříve pan Kelly, pak paní eh, Kompala Nitra, paní Perez. Pan Kelly, děkuji. Děkuji členku, členům představitelům Bereku za tyto velice zajímavé prezentace. Já mám pouze dvě otázky. Za prvé, v úvodu jste se zmínili o propojenosti a i například propojenosti vozidel a příslušných pozadavcích. Jak jsme v Evropě na tom z toho pohledu a co nahlížíte jako možnost zavádění těchto propojených vozidel v Evropě v nejbližších letech. Za druhé, Berek je historie úspěchu i z pohledu ITRE. Tam kolegyně Pilar de Castella a jiní s vámi spolupracují. Ale z pohledu roamingu, mě by zajímalo, jaký to má dopad na zisky. Už jste naznačili, že tam se vypracovala analýza, že se zvýší využívání. A ve spojitosti s tím máte nějaké statistiky a rovněž výhody, zejména z pohledu malých středních podniků. Zda tedy z toho těží. Děkuji panu Kelimu, paní Kumpala na ty. Probíhá nějaká analýza k vlastnictví dat? u roamingu, u těch lhůt, kdy vy se domníváte, že budete mít tu analýzu hotovou k 5G, protože dva a půl roku potrvá, než bude nové nařízení, ale já si myslím, že bychom tu analýzu měli mít už dříve. A stejně tak eh, ty výseky trhu. Pak z pohledu uživatelů, jak to běží. Já si vzpomínám na ten boj, že některé země nebyly ochotny ani e, říci, že za dva týdny budeme něco mít. Já jsem slyšela, že v Číně a v Skandinávii to můžete mít dispozici v horizontu dnů tak nevím, kolika zemí se to týká. A pak ještě navážu na otázku kolegy Niky, totiž ta kyberbezpečnost a případné výpadky. Je možné, že by Berek například navrhl obecně něco, co by mohlo platit pro celý vnitřní trh? Já to chápu tak, že by tam mohlo být něco, co se bude týkat sítí které nefungují pořádně, že by tam mohlo být možnost to odstřihnout, ať už se jedná o řízení ledničky, počítače či části sítě, že by tam mělo být možnost něco vyizolovat. Takový jako nejnižší společný jmenovatel ve smyslu ochrany sítě. Paní Veres. Gracias. Eh, Děkuji vám. Vy jste zmínili ve své prezentaci při, přidělování spektra 5G průmyslovým podnikům. A mě by zajímal váš názor v tomto ohledu, protože víte, že německý regulátor Bundesnetzagentur oznámila, že, vys, že část spektra 8 GHz a 3 GHz vyhradí pro 5G. Takže tato část spektra ale nebude stačit patrně e, a bude dána k dispozici průmyslu. Vzhledem k důležitosti 5G pro internet věcí a pro průmysl 4.0, myslíte si, že členské státy by měly následovat tento model a identifikovat část spektra pro průmyslové využití, protože už víme, že přidělení spektra je národní kompetence, ale zajímalo by mě, jaký na to máte názor. Děkuji. Thank you so much. And last question. Já vám děkuji a poslední otázka od paní Toja. I will speak Italian, Mr. Já budu mluvit italsky. Tady jsem. Chtěla bych vám jenom velmi stručně eh, položit. Slyšela jsem tady všechny otázky, které se týkaly roamingu. Poslechla jsem si vaše odpověď a musím říci, že eh, mi to eh, nepřišlo úplně dostatečné a pokud si zvolím tehdy tou eh, zpravodajkou byla paní Carvalho, tak je potřeba si uvědomit, že politicky to byla jedna z eh, nejdůležitějších eh, regulací pro občany, takže by bylo dobře, aby nedošlo k tomu, že se někteří operátoři naučí obcházet ten systém. Protože hned od prvního dne tady Eh, byla taková snaha zavést určitou restriktivní definici eh, bydliště nebo obvyklého bydliště v Evropské unii. A musíme si uvědomit, že by bylo dobře na to reagovat a Berek by měl dělat maximum pro to, aby ta aplikace toho konkrétního ustanovení eh, byla stejná v celé Evropě, aby nedošlo k nějakému ostřihávání nebo obcházení tohoto ustanovení. Thank you so much, Mr. Já vám děkuji, paní Toja. A nyní Máte pět minut eh, a vy to zvládnete. Jak to zhrnutí, tak i odpovědi. Já ty obtížné otázky tady přenechám Danovi. A u propojených vozidel tam budoucnost těch autonomních a propojených vozidel na té skutečně záleží. Pohled Bereku na obchodní model bude, že se nebude jednat o revoluci konektivity, ale spíš autonomní vozidla budou muset fungovat jak v oblastech 5G i v 3G, 4G a že třeba i propojenost není, protože jinak by se je nevyplacelo ani vyrábět, ani kupovat. Tedy automobilový průmysl nemůže spoléhat na intenzivní pokrytí a k tomu roamingu a pak už předám slovo kolegovi. Nemáme informaci v Bereku o dopadu na zisky, ale zcela jistě vidíme výhody jak u obchodních uživatelů, tak i u koncových uživatelů, že levný roaming po celé Evropě se všem vyplácí. Z pohledu 5G tam byla otázka o širokém pásmu pro všechny. Ta akce Broadband for All jak se široké pásmo šíří. Stále ještě je to v Evropě nerovné. Jsou místa, kde už máme obecně přístupný vysokorychlostní eh, připojení, vysokorychlostní připojení a v jiných eh, internet ještě není. My se v Pereku snažíme nastolit podmínky pro investice a rovněž i některé státy eh, poskytují pomoc operátorům, kteří chtějí vstoupit do oblasti, do regionu, kde ještě není široké pásmo a my doufáme, že postupně budou k vysokorychlostnímu internetu internetu mít přístup všichni. A pak další otázka. Když hovoříme o spektru 26 GHz, otázka, jak to licencovat, tím se zabývá hodně manažerů spektra i NRI. Například, že by se to mohlo používat bez licence nebo velice lokálně, i to se zvažuje. Pak otázka k tomu, že například v Německu odložili bokem či vyhradili 3,7 až 3,8 pro obchodní uživatele, pro podniky. To může být například specifika Německa, kde máte některé obrovské uživatele. My například v Irsku nic takového nemáme. Takže 3,6 které bylo jako k dispozici pro široké pásmo na venkově, to bylo pro nás důležitější. A pak ještě další věc, nevím, zda je až tak velký rozdíl mezi industriálními uživateli a mobilním mm, provozem. Zdá se, že přece jen průmysl ještě v těch rozhodujících věcech nespoléhá zcela na tuto závislost na tomto pásmu, takže tam vládne skepticismu. Já nyní se snažíme, budu snažit využít své minuty a půl co nejoptimálněji. Tři otázky. Zisky operátoru. Tam jsme byli svědky toho, že zvýšené využívání je jakoby v úvozovkách odškodnilo, že to znamenalo přece jen určitý dopad na zisky otázka, zda bychom měli či neměli mít rozhodování v rámci členských států o vyhrazení určitého spektra pro průmyslové uživatele. Ono to není pouze Německo, naše země uvažuje o tom též, naše agentura. Z pohledu hospodářské soutěže je to prospěšné, že máme různé typy poskytovatelů a naši operátoři, s nimi jsme tvrdě jednali, oni říkají, nám to dejte, my to všechno spravíme. Ale přímé dodávky jako obchodní model stojí za pokus, pokud to spektrum máte k dispozici. A pak konečná odpověď k té kyberbezpečnosti. Co my, co by NRI a mnozí naši další NRI je nařízení o integritě bezpečnostní sítě. Díváme se pak na postupy aktualizace, způsob používání, aktualizace například kódu v systému. Tam je to velice obecné selhání. Problémy těch handling kódu a pak eh, podávání zpráv o incidentech a eh, učení se, neustále poučování se a získávání zpětné vazby a pak ještě i kompetence těch, kteří za to odpovídají. Předseda, děkuji pane Goftry, eh, pane Ineši, pane Štětblomu. 11.15 ideální kontrola, eh, časová disciplína a zároveň velice hodnotná diskuse. Jsem vám velice vděčný, že jste byli s námi a blahopřeji vám k vašim úspěchům a přeji hodně zdaru do budoucna. So next item, last item on the... Tak poslední bod dnešního dopoledne je výměna názorů s předsedou Evropské výzkumné rady panem Jean-Pierre Bourguignonem a s držitelem grantu ERC profesorem Anše Betiusem ředitelem institutu Alfreda Wegenera. Zabývá se biodiverzitou, eh, chemikou, biodiverzitou eh, Severního ledového oceánu. Blížíme se ke konci druhého funkčního období, vašeho funkčního období, pane Burginione, a připravujeme příští eh, rámec pro výzkum a inovaci a výbor, a výbor ITRE by velice zajímaly vaše závěrečné úvahy o cestě vpřed pro ERC a o eh, získaných ponaučeních a možná vaše širší pohledy na to, jak optimalizovat evropské financování vědy a inovace. Také by nás velice zajímalo, eh, pane profesore Betiusi, co, znamenalo, eh, co znamenaly finance z ERC pro vaši práci a jak by eh, naše znalosti mohly přinést efektivní řešení problémů, kterým čelí evropská společnost v rámci budoucího horizontu Evropa. Máme jedno hodinu a 15 minut na tuto diskuzi a já eh, s radostí předávám slovo panu profesoru Burgiňanovi. Prosím, vítejte a rádi vás tu vidíme. Máte slovo. Děkuji moc krát. Pane místopředsedo ITRE, eh, pane, pane Petersene, eh, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je pro mě velkou ctí působit jako předseda Vědecké rady ERC od ledna 2014 tedy téměř 6 let. Když jsem přišel poprvé do, toho výboru, do tohoto výboru, tak jsem se vám představil a prezentoval jsem e, priority ERC v únoru 2014. Od té doby se pravidelně vracím do parlamentu a setkal jsem se s mnoha vašimi předchůdci. A mohu říci, že jsem tu vždy e, našel podporu. E, váš zájem o výzkum a zejména o ERC je neochvějný a už několikrát byly vaše zásahy rozhodující. Teď se blíží konec mého působení v roli předsedy a proto bych vám rád zrekapituloval dosavadní dění a uvedl trochu do kontextu, proč vlastně ERC vznikla. V roce 2007 první předseda ERC hovořil na inaugurační akci v Berlíně za přítomnosti kancléřky Angely Merkel. Jeho sdělení bylo prosté a výmluvné. Více než desetiletí se vědecká komunita snažila o e, zřízení ERC. Já teď cituji. Jaká je komparativní výhoda Evropské unie do budoucna? Čím dál, silnější, čím dál početnější populace, omezené přírodní zdroje, e, to už dnes není e, žádná volba. E, jediný způsob, jak se postarat o to, aby se investice e, vracely, je excelence. Konec citátu. Od roku 2007 se mnoho věcí změnilo a bohužel ne vždy k lepšímu. Ale myslím si, že tato slova jsou dnes ještě pravdivější než tehdy. Oproti ostatním částem světa je Evropa bohatší, a má kvalitnější život, ale není to kvůli přírodním zdrojům nebo kvůli počtu obyvatel. Je to díky naší evropské tradici, která pramení v osvícenství. Je to tradice hledání racionálních vysvětlení a, a hledání nových znalostí a využívání těchto znalostí ku prospěchu našich spoluobčanů. Nenechme se eh, eh, obalamutit eh, a musíme separovat užitečné znalosti od neužitečných. Právě v tom spočívá strategie, o, strategie inovací do budoucna. Tady se praví, cituji, dlouhodobé financování výzkumu musí být zachováno, protože jde o zdroj mnoha významných inovací v minulosti s vysokou společenskou návratností. Přílišné soustředění na krátkodobé výsledky by mohlo ohrozit budoucí zárodky inovací. Konec citátu. Tohle vidíme například na výzkumu umělé inteligence. Momentálně vlády a venturové kapitály ji financují velice ochotně. Nicméně ze začátku to byl pouze sen hrstky vědců provádějících čistý primární výzkum. Na v 80. a 90. letech eh, to, byly, eh, to byla takzvaná zima umělé inteligence. Ale potom hrstka vědců pokračovala v práci v tomto prostředí eh, s pochybňováním z původních principů a podařilo se jim dostat na jinou úroveň. A teprve teď, o 30 až 50 let později, začíná mít jejich práce dopad na širokou společnost, zatímco jejich původní sen naráží na nové hranice. Činit pokroky v současné technologii je zásadní a proto je jasné, že politika výzkumu a inovací vyvíjí určité programy a mise v této oblasti. Nicméně eh, to, jaké výzvy, jakým výzvám čelíme v současném světě, je skutečně eh, úctyhodné a žádá si mnoho úsilí, aby vědci eh, pochopili, co se děje, což často vede k podceňování rozsahu změn, které můžeme očekávat a chybí nám znalosti o zásadních fenoménech je potřeba kumulovat fakta pomocí vědeckých studií po celém světě a víme, že business as usual nás nedostane ven z problému. Takže by nedávalo smysl brát evropským občanům případné průlomy, které si dnes nikdo nedokáže představit. Proto je zásadní eh, dát dostatek prostoru k tvořivým myslím, aby konali svou tak často tak překvapivou práci. Tyto průlomy může přinést pouze primární výzkum. To je nástroj, který může uh, dostat Evropu na první pozici celého světa, což jasně praví zpráva LAMI z roku 2017. Evropská výzkumná rada, cituji, je uznávána eh, jako eh, globální symbol světové excelence. A neochvejná podpora, eh, kterou ERC získává od Evropské komise, je samozřejmě rozhodující pro to, abychom měli tento zvuk, protože náš profesionalismus, a, u, u, a porozumění potřebám je samozřejmě v souladu s požadavky vědecké komunity. ERC e ukazuje především, jak úžasný je potenciál evropských mladých výzkumníků, pokud mají svobodu e, hledat si sami svou cestu, aniž by jim byly vnucovány nějaké předpřipravené priority. Od roku 2007 e, udělila ERC téměř 9500 grantů jednotlivým vědcům z více než 800 institucí. Přes dvě třetiny miliony z nich eh, vytvořili například svůj výzkumný tým vůbec poprvé. Vůbec poprvé v životě měli příležitost k výzkumu. Proto mnozí z nich říkají, cituji, že ERC změnila jejich život. Týmy ERC eh, čítají zhruba 70 tisíc pracovníků, eh, mezi nimi je zhruba 15 tisíc doktorátů a postgraduálních studentů. Výsledky eh, těchto projektů eh, mají výjimečný dopad, což dokazuje v hodnocení ex post, které provedla vědecká rada ERC. Eh, e Publikace vědců, kteří mají finance od ERC, mají sedmkrát vyšší pravděpodobnost, že se dostanou do nejvyššího jednoho procenta světových vědců. Tím pádem jsme mezi nejlepšími financujícími agenturami na celém světě. jsou, došlo k průlomům v, kvantovém, v kvantové informatice, potom eh, inovativní materiály jako grafen, eh, potom eh, genová regulace a imunitní reakce. Vytvořili jsme modely systémových rizik ve finančním sektoru, studovali sociální izolaci a samotu a zkoumali také vliv klimatických změn na migraci. Měřili jsme nebo vy, vy, podělali jsme se na vytváření počítačů, které měří e, emoce. Podařilo se vyfotografovat černou díru. A e, také e, jsme se postarali o získání několika Nobelových cen za fyziku a medicínu. A tady, eh, cituji, šlo o to, jak se buňky přizpůsobují dostupnosti a přísunu kyslíku. To jsou primární výzkumy, které pomáhají bojovat proti mnoha chorobám. A to bylo jenom několik příkladů z té myriády projektů ERC, e které patří mezi nejvlivnější na světě. Takže dlouhodobý dopad ERC je už zavedený a je v samém srdci primárního výzkumu, který může mít dopad i v krátkodobém horizontu. Vědecká rada ERC vytvořila v roce 2011 eh, schémata konceptů, eh, které eh, mohou přizpůsobovat spotřebám společnosti. Jsou to granty, kterých bylo přiděleno už více než 100 tisíc. Bylo vytvořeno více než 100 společností zejména výzkumných společností za pomoci ERC. A je velice dobře, že jsme se podíleli na tomto velkém evropském úspěchu eh, a eh, to poté, co byla zpočátku pouhým snem. V roce 2014 bylo mou prioritou udržet vysokou kvalitu výběrových řízení ERC, eh, e což není jednoduchý úkol, který se dá brát jako samozřejmost. Momentálně ERC e získává asi 10 000 návrhů každý rok a e, jako panelisté působí přes tí, e, nejvýznačnější vědci, je zhruba přes tisíc ročně a hodnotí návrhy spadající do jejich oboru. E, po těchto lidech je značná poptávka a je nutné, abychom jim věnovali svůj čas. Když jsem se ujal funkce v roce 2014, tak jsem tu viděl tři oblasti, kde se dalo zlepšovat. Je to genderová rovnost. V letech 2007 až 2013 ženy, žen bylo, ženy měly mnohem nižší úspěšnost ve výběrových řízeních, asi 8%. Proto byl vytvořen plán genderové rovnosti ERC a mohu s radostí ohlásit, že v letech 14 až 19 e, už je poměr mnohem vyrovnanější. Potom jsme se snažili e, o posílení účasti vědců z méně výkonných regionů navrhli jsme vytvoření pracovní skupiny pro rovnou účast. A už několik let ERC eh, e má schéma hostování vědců a každoročně koná události. Já jsem navštívil všechny země, kromě jedné, setkal jsem se s vědci i úředníky Eh, byl jsem v Polsku dvakrát, v Bulharsku, Maďarsku, ale také v Srbsku. Eh, pojedu znovu do Maďarska, Slovinska a Litvy v nejbližších týdnech. Takže e, úspěšnost ERC je neustále e, hodnocena a garantována evaluačním procesem. Víme, že nás čeká ještě dlouhá cesta, ale od roku 2014 výzkumníci ze Slovinska, České republiky, Polska, Maďarska, Portugalska a Řecka zaznamenali nadprůměrný nárůst úspěšnosti. A od roku 2014 výzkumníci z Litvy, Malty, Srbska a dalších zemích poprvé dostali granty. A za třetí byl jsem odhodlán rozšířit globální atraktivitu projektu eh, výzev ERC eh, ohledně evropské vědy a nyní Máme podepsaných 14 eh, implementačních ustanovení s organizacemi z celého světa. Argentiny, Brazílie, Singapuru, Číny, Jižní Afriky. A to je důkazem toho, jak je důležité uchovat pozitivní dynamiku. A ERC bude eh, i nadále eh, transparentně hodnotit své procesy a případně je bude měnit a aktualizovat. Jedné věci ale velice lituji a to je vysoký počet skvělých návrhů, které ERC nemůže financovat. Od počátku horizontu 2020 v roce 2014 každý rok 350 až 630 projektů, které panelisté označili za excelentní, nemohli získat finance, protože e, je prostředků málo. Momentálně můžeme financovat zhruba 12 obdržených návrhů. Kdybychom se dostali na 15 tak bychom mohli pokryt i ty další návrhy, které eh, dostanou hodnocení A. To je hlavní požadavek Vědecké rady ERC. Na závěr bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za příležitost o tom, eh, jaká je situace a můj asistent, eh, pan Mauro Ferrari, po mně nastoupí od ledna 2020, je tu s námi v této místnosti a já mu přeji vše nejlepší. Je ještě třeba rozhodnout o rozpočtu na Horizont 2020. Víme, že to bude tvrdý boj, který už začal a eh, je potřeba se orientovat do budoucna a přistupovat k tomu s odhodláním. Evropský parlament jasně řekl, že bude bránit rozpočet 120 miliard, který je ambiciozní a doufám, Doufám, že ve vás máme významného spojence, který má na zřeteli to, co si zasluhují evropští občané v budoucnu, protože není možné snižovat ambice. A já budu i nadále bojovat za evropské vědce a doufám, že se nám podaří zajistit prostředky pro udržitelnou budoucnost Evropy. Já vám mnohokrát děkuji, pane Burgiňone. A teď dám slovo paní profesorce Petis. Já nevím, jak přesně vyslovovat vaše příjmení, ale máte slovo. Můžu eh, si tady posouvat svoji prezentaci, dáte mi ovládání. Děkuji. Já děkuji, že mohu využít eh, můj příklad mé vlastní kariéry, abych vyjasnila, jak eh, evropský výzkum může měnit důležité věci. Já studuji arktické klima, dostal jsem také grant od eh, Vědecké rady na zkoumání otázek, které možná vám mohou připadat velmi vzdálené, ale mě zajímalo, jaké bakterie žijí v těch nejodlehlejších částí moří na Zemi. Možná by vás mohlo zajímat, jak to, že to vlastně nevíme, nebo proč bychom to měli vědět. Takže já jsem chtěla posunout to vědění dál, protože jsem věděla, že naše prostředí je formováno eh, mikroby, ale většina mořského pokry, eh, po, po, světového eh, povrchu je pokryta mořem, takže mě zajímalo, co tam přesně žije. Já jsem tady. Já jsem byl na Ledborce Barcher v roce 2015 během léta na této části moře, které je běžně pokryté eh, ledem. Byli jsme tam společně s týmem a tam jsme také byli svědky velkého ustupování eh, ledu nejrychlejším tempem za eh, dějiny lidstva. A brali jsme vzorky a snažili jsme se zkoumat tedy bakterie v moři, ale také jsme dále zkoumali toto, tuto část moře v Arktidě ale ráda bych také vám něco řekla o budoucnosti, o tom, jak obyčejná lidská zvědavost může přispívat k těm vnikajícím eh, výzkumným výsledkům. Chtěl bych se zúčastnit mise, která právě teď eh, probíhá. Jmenuje se to Mozaika. A na začátku tohoto roku Eh, udělala velmi velký pokrok, prakticky největší eh, eh, za dosavadní éru, co tam všechno je. Podívejte se na... Představte si, že jste na, v tom severském regionu jaká je konektivita, která je ovlivněna samozřejmě klimatem, počasím. Arktická oblast je také budoucností evropské dopravy a dalších změn, protože se tady bude tak eh, velmi měnit klima. My jsme eh, mledoborci, zkoumali tuto oblast společně s dalšími týmy, jsme eh, chtěli vědět, jak funguje arktická zima, jaký to, na to má dopad klima, jak se mění tato průběh zimy nebo také průběh léta. To jsou všechno otázky, které jsme si kladli. Takový výzkum zatím ještě nebyl s moderní infrastrukturou proveden. Tady vidíte výzkumníky eh, různého věku, různých původů, kteří společně eh, se účastní této mise na tomto ledoborci. ledoborec se nechá eh, plout touto částí a zkoumají všechno, co je možné. V té době je tma. Samozřejmě tam musíme čelit obrovským logistickým překážkám aby to všichni zdárně přežili. Hodně toho výzkumu organizujeme, koordinujeme eh, společně, přináší nám to data, která potřebujeme, abychom mohli pochopit roli arktického regionu pro celou severní eh, hemisféru. A jsem velmi ráda, že náš institut, ale také naši spolupracovníci eh, se zúčastnili této obrovské operace. My se snažíme tedy vyskoumat tu roli eh, Arktidy pro eh, naši polokouli. Začali jsme v září 2019. Teď ta loď pluje. My doufáme, že se dostane k oblasti severního pólu. Eh, postupně bude tam zakládat tábory, budou se účastnit do další letadla nebo eh, vrtulníky. Celkem se toho zúčastní velký počet výzkumníků a otázka je, jak tedy se mění teda a jak eh, jí dopad to má na geosféru, na chemické složení eh, atmosféry a také na počasí. Je to mise složená z zástupců celé řady zemí, bez nichž by to nebylo možné. Evropa je díky tomu programu Horizont eh, ve vedení toho programu ledoborců velmi rychle můžeme zařídit eh, potřebnou logistiku, kterou potřebujeme na průzkum. Toto je eh, základ toho našeho týmu, který potřebujeme. Je to pořád region, o kterém víme relativně málo, ale je velmi relevantní pro naši budoucnost. Vidíte tady tváře výzkumníků z Evropy, ale i z jiných zemí všichni mohou eh, mít různé zdroje eh, příjmu, mít eh, financování z různých zdrojů, ale také všichni pracují na různých dektorátech a dalších projektech. Ta data, která my pozbíráme standardem kalibrovaným způsobem, potom můžeme společně využívat, můžeme také nabízet ten přístup k těm datům i jiným, pro které to bude zásadní v jejich kariéře. Já jsem ráda, že jsem o tom s nimi mohla diskutovat, když jsme Eh, tu misi v září zahájili před asi dva měsíci. Tady vidíte trasu eh, lodě, její současnou polohu. Nevidíte, jak eh, ten šťastný výraz na jejich tváři, protože jsou zamrzlí skoro, ale pro mě to je ta pozitivní stránka evropské spolupráce ve výzkumu. Pocházíme z různých zemí, ale když jsme tam všichni pohromadě, tak jsme, všichni vypadáme víceméně stejně, protože jsme pokrytí ledem, a, ale všichni máme jeden společný cíl, e, protože to je nová sféra, nová zóna, která e, je předmětem obrovské zvědavosti, tak e, no, můžeme diskutovat o tom, jakým způsobem to ovlivní naši budoucnost, ale také budoucnost lidí, kteří žijí v této oblasti, jsou to 4 miliony a pořád ještě eh, toho víme velmi málo a proto se tím musíme eh, v budoucnosti zabývat. Všechny informace sdílíme, poskytujeme přístup k těm vědeckým metodám, které používáme. Máme eh, různé komunikační metody, můžeme zaznamenávat různými způsoby také průběh Eh, toho arktického roku a to i v eh, budoucnosti. A dovolte mi, abych se ještě zmínila o tom, že takový způsob, jak eh, využívat vědecký výzkum pro prolomení hranic věd, poznání, to už máme v naší DNA. My jsme tady také nalezli stopy arktického výzkumu před dlouhou dobou. Fridtjof Nansen už se pokoušel před více než 100 lety objevit eh, eh, arktický region a zjistit, co to přesně pro nás znamená. On vedl svým příkladem, on také eh, uspořádal expedici, navrhl podobný plán, protože věděl, že za 100 lidí bude lidi zajímat, jaká byla teplota, jaké byly podmínky v tehdejší době, což je revoluční, protože my teď kalibrujeme všechny naše nástroje pro to, abychom eh, pochopili, jak to, že se to otepluje tak eh, eh, rychle, rychleji než zbytek země koule, třikrát, čtyřikrát rychleji. Takže veškerý náš průzkum se musí týkat také toho, jak udržet život na naší planetě. To se všechno dotýká i dalšího vývoje ledu. Udělali jsme tady velký pokrok a za to eh, vděčíme Evropě a Arctic Circle. Například tady došlo k zavedení moratoria na eh, lov eh, ryb a dalších druhů. Ehm, stejně tak nevíme, jak budeme moci Eh, řídit eh, eh, tyto procesy tání permafrostu. To bude možné pouze mezinárodní spoluprací. Potom jde ještě o znečištění, o plasty. To, tyto oblasti jsou tím postiženy. A dá se, že zatím nestíháme sledovat všechny ty změny, protože probíhají tak rychle. Ještě vám ukážu dva nebo tři další obrázky, kde chci doložit, co všechno tady sledujeme ze všech těch dat, eh, které nazbíráme, můžeme eh, vylepšovat ty budoucí modely pro zachycování toho, jak se mění naše klima. Vlastně eh, můžeme modelovat i minulost. Tady zase vidíte výsledek našeho stávajícího programu. Tady se snažíme zkoumat složení toho nejstaršího ledu nalezeného akcické oblasti. Tady zkoumáme průběh nebo složení nebo koncentrace CO2 Eh, v ledu, v době ještě než začala eh, lidská civilizace a v průběhu evoluce ty koncentrace CO2 nebyly tak vysoké, jako jsou dnes. Tady vidíte ten průběh. Máme-li tedy předvídat eh, budoucnost, a žlutá čára znamená teplotu v průběhu lidské civilizace. Tady vidíte, že máme před sebou křivku která se bude odvíjet od toho, jakou, jaký typ energetické budoucnosti si zvolíme. A my se můžeme pokusit najít paralelu v lidské historii před eh, stovkami miliony let, tak musíme jít do doby před třemi miliony lety, kdy ta hladina moří byla o 20 metrů vyšší a eh, ten eh, systém nebo ten život na planetě vypadal výrazně jinak. A to si myslím, že je už taky užtečné pro Eh, další rozhodnutí o naší budoucnosti. To je tedy malý příklad z mého výzkumu, abych vás přesvědčila o tom, eh, jak eh, můžete nadále podpořit vědu a výzkum. Toto je graf, který zase ukazuje ten budoucí vývoj teplot na země kouly a jaký my na něj máme vliv. A můžu vás ujistit o tom, že musíme využívat vědecké poznatky, které o tom máme a promítat to eh, na našich rozhodnutí. Děkuji vám za pozornost. Doufám, že se vám eh, eh, líbily ty obrázky i to, co se zaznamenala ledoborec Štern před několika dny a doufám, že se to promítne do vaší práce. Děkuji vám. Děkuji za toto uvedení do problematiky a nyní zde máme řadu dotazů. Paní Kavalio, spustíte to? Ano, děkuji. Pane eh, profesore Burgignon, že jste mezi námi. Děkuji za veškeré vaše úsilí a práci pro Evropskou radu pro výzkum. Z našeho pohledu je ERC takovým příkladem pro celoevropský úspěch jedním z těch, jednou z těch záležitostí, kterou se můžeme skutečně pochlubit. A i dnes jste nám dokázal, že se jedná o obrovské úspěchy z pohledu aplikace, praktického uplatňování informací, znalostí. Můžeme na to být právem hrdí. Nicméně nyní se dostáváme už do konečného stádia horizontu a díváme se na místa, zaměřujeme se na to, co by bylo možné zlepšit. Moje otázka je dvojí. Za prvé, výsledky, které dostáváme, které pramení z ERC společenská změna, to by mohlo horizont ještě dále zlepšit. Budoucnost EIC a rovněž i z pohledu klimatických změn. Máte projekty, které se týkají jiných částí horizontu 2020 a oni těch konceptů znalostí, které má ERC k dispozici, nevyužívají. My o to bojujeme, chceme, aby existovaly takové horizontální kanály sdílení rámce a znalostí, ale zatím se to nedaří. Tady se domnívám, že bychom měli pokračovat v tom úsilí a i ERC by měla významně přispívat k jiným proudům v rámci Horizontu 2020. Váš výzkum rozhodně stojí za to. A často podle mě se zaměřujete někdy trochu přes příliš možná na tu aplikovanou technologii, na tu praxi, než abyste tomu výzkumu poskytli či umocnili vědecký základ pro případné použití jinde. Druhá záležitost. Tady se týká úspěšnosti moje otázka. Hovořili jste o percentuální míře úspěšnosti, že taky poměřujete. 30% tam bylo zmíněno, že by bylo dobré přidat na financích. Musíme ale být realisty. Jak víme, všichni jsme se zaměřovali na zvýšení rozpočtu, všichni se o to snažíme. Nejlepší scéna by spočíval v tom, že Horizon Evropa ufinancujeme tak, že se zaměříme na to nejlepší, na ty nejlepší projekty. Já už jsem celá dlouhá léta zastánkyní toho, aby byl rozpočet navýšen. To ještě dokonce, i když jsem pracovala v Evropské komisi a neustále ty návrhy opakuji. A myslím, že i vy jste už tak začali pracovat, že totiž spolupracujete s jinými zdroji financování, ať už je to členský stát, čili veřejné peníze, regionální eh, finance, eh, soukromé nadace či protokoly tam těmi protokoly se dá upravit rámec a ty peníze mohou proudit z jiných zdrojů. ERC, to je náročná práce. Vy rovněž pracujete na vyhodnoceních, takže dokonce i u těch vyhodnocení často už máte všechno hotovo, ale pak ještě jde o to ufinancovat samotný ten výzkum. A to by se možná dalo dokázat, kdybyste ještě lépe prosítili i v rámci ERC různé způsoby financování pragmatický způsob, jinými slovy, jak dále prohloupit evropský výzkumný prostor. Každý se snaží co nejlépe, združují se fondy soukromé, veřejné, státní a já vám přeji mnoho úspěchů. Thank you so much, Mr. Danica from... Děkuji a nyní pan Danika. Děkuji, pane předsedo. Já v první řadě Vítám pana Burkuňu a chtěl, chci mu poděkovat za odvedenou práci. Určitě to nemá snadné. Rádi, jsme rádi, že zavítal i do Rumunska a jsem vděčný za veškerou pomoc jeho instituce, kterou jsem obdržel, když jsem vypracovával zprávu o Horizontu Evropa. Vím, že se tam odhalilo mnohé, co by se dalo zpětně tedy posuzováno udělat lépe a došlo i k určité nápravě. A tady se domnívám, že ta praxe by mohla být už jiná a lepší. Máme totiž určité spektrum, jak používat pravidla k financování, máme i kritéria té excelence, a to je to nejzákladnější. Ale problém spočívá v tom, že máme méně peněz a budeme nyní muset ještě vyjednat eh, více ty finanční rámec a uvidíme, jak to dopadne poté. A pak na úrovni ERC s novým předsedou budeme muset společně vymyslet, jak ty fondy, které určitě nenaplní veškeré naše představy, pak rozdělit a účelově upsat určitým projektům. Když by mělo dojít dokonce i ke snížení, tak eh, nevím, zda se dá přesvědčit členské státy, že jim to až tak nepomůže, to, co se domníváme, že by mohlo pomoct. Když se díváme globálně na záležitost, tak rozhodně by stálo za to investovat více. Nevím, zda by se dalo například lépe propagovat to, co už se osvědčilo, co je úspěšné. To, kde, jakmile se ty peníze investovaly, tak se vyplatilo. Bohužel, ale nemáme takové PR, které by to dokázalo prodat ven. A tady se domnívám, že investice do zlepšování života Evropanů díky výzkumu by byla taková zpráva poselství, které nemůže nikoho zklamat. Já tedy lituji, že je tady tak eh, velká mm, díra, velká, velký rozdíl mezi tím, jak nemáme v té Evropské třináctce členy, kteří se vloží do panelové diskuse, a tu ale musíme pokračovat v této diskusi. Uvidíme, jak se k tomu vyjádří nový předseda ERC, totiž diskuse o excelentnosti jako o klíčovém kritériu. A kdekoliv najdeme, zjistíme, že je takové centrum excelentnosti, tak do něj musíme ty peníze vložit. A jinak děkuji, pane předseda. Děkuji, pane Nika, a za Rinu paní Dlabajová. Čer, čer. Děkuji, pane předsedo. Když hovoříte o výzkumnících světové třídy, tak vždy zmiňujete, jak jste dobří a jak záleží na tom, co bude ufinancováno. Z toho pohledu ale je to evropská historie úspěchu, příběh úspěchu na druhé straně jste byli založeni jako nezávislá vědecká rada s vlastní strategií, vlastním pracovním programem a i vlastními komunikačními kanály. Ale když hovoříme o výzkumu a inovaci v Evropě, tak někdy zapomínáme, že výzkum a inovace představují pouze malé procento toho, co se v Evropě z pohledu výzkumu a vývoje financuje. Horizon Europe například má mít mít pouze 8 až 10% zastoupení z pohledu financování této oblasti v Evropě. Proto ctižádostivé financování musí nastat i na úrovni členských států. A nyní už naše otá- moje otázka. Nakolik se ERC snaží přesvědčit členské státy, aby se upsali této jejich koncepci, aby investovali více do vědy a vědního badání a jak se snažíte, aby každý členský stát vložil těch slíbených či představu, naplnil těch 3% investic a jak se to daří. A pak, jak rada chce mm, ještě přispět k práci na misích. Já obdivuji vaši práci. Nikdy bych si nedokázala představit, že eh, paní profesorko něco takového Mm, pane profesore, kdybyste měl tu moc a změnit jednu jedinou věc, co byste změnit? Paní Dowring za zelené. Děkuji. A děkuji oběma řečníkům za to, že jsou zde a že takto zajímavě nás seznámí se svou problematikou. Pane, paní profesor Betius, opravdu fantastické zkušenosti se nazhromáždila. A rovněž i myslím, že nás to vede k vystřízlivění, když pak eh, představujete výsledky vašeho bádání. A to mě vlastně přivádí i k tomu, co zde řekl pan profesor Buňou. My jako zelení se rozhodně mm, si představujeme, že výsledky výzkumu by měly posloužit těch, těm 35% eh, výzkumu do klimatu. Já chápu, že ERC je nezávislá instituce a že má i programový rozpočet, a nevím, zda my můžeme tlačit, aby tam bylo těch 35% dosaženo, ale určitou úlohu v tom sehrávat musíte. A jedním z úspěchů je, že tam mainstreamujete genderovou rovnost a mě by zajímalo, jak do budoucna chcete přistoupit či zabývat se mainstreamingem klimatických závazků. Tedy konkrétní otázka. Máte nějaké představy o konkrétních opatřeních, které by mohla provést ERC, aby přispěla k výzkumu na klimatu, kromě těch vyhodnocujících a výběrových kritérií, která už existují. Děkuji pan Tošenovský za EKR a tím uzavřeme toto kolečko. Pak vím, že ještě máme další tazatele, tedy eh, prosím, mm, zaměřte se na konkrétní zážitek. <coughs> Děkuji. Mi poděkovat panu prezidentu Burgiňonovi za jeho skutečně dlouholetou činnost. Eh, I to, co zmiňoval, že projel mnohé ty státy, použijí asi ne, už nekorektní výraz nové státy, ale pořád tak to se díváme. Eh, a zmiňoval jste o tom, jak stoupla jejich aktivita v tom měřítku evropském. My často jsme tady na výboru právě diskutovali o eh, velmi nevyrovnaném čerpání úspěšnosti, jakkoliv to nazveme, eh, z Horizonu právě těch nových států, kde i podle mého názoru to neodpovídá jenom úrovní té vědy, úrovní těch lidí, ale je to nějaký, má to i svůj historický, pochopitelně svůj historický dopad. Můj dotaz je velmi jednoduchý. Z těch vašich obrovských zkušeností, co byste doporučil svému nástupci, aby ten, tento veliký, skutečně extrémní rozdíl, jak ho, jak ho měnit postupně, jak, jak, jak dosáhnout toho, aby byla maximálně využity vědní kapacity lidské, finanční, eh, technické eh, pro evropský výzkum, protože jestli něco skutečně ohromně významné v Evropě, tak je spolupráce ve vědě výzkumu v mnoha oblastech, kde jednotlivé státy by na to personálně, finančně ani neměly. Jak, co byste doporučil svému nástupci, jak tento, tento rozdíl snížit, zmenšit a využít těch maximálních kapacit vědeckých v rámci Evropy? Thank you very much. Děkuji, pane Tošenovský. A poslední bude paní Pereira Skua. Obrigada. O investimento em ciência é central para o desenvolvimento tecnológico de competência. Děkuji. Investice do výzkumu a technického vývoje, to je zásadní eh, i pro eh, vývoj jednotlivých zemí a je to zásadní pro další rozvoj jednotlivých specializací. Domníváme se, že e, Evropská výzkumná rada i další finance z evropského rozpočtu e, e, jsou nebo mohou být velkým příspěvkem k ekonomické a sociální soudržnosti v Evropské unie a také k pokroku naší civilizace a Eh, inkluzivnější eh, společnosti. Eh, pokud jde o stipendia, která byla v průběhu let zadána, bych měla několik otázek. Evropská výzkumná rada má určitá kritéria pro decentralizaci stipendií a data ukazují, že v roce 2019 bylo eh, poskytnuto 4, bylo financováno 408 projektů ve čtyřech zemích. Německo, eh, Francie, Spojené království a Nizozemí a potom Portugalsko eh, má země dostalo, dostala finance jenom na dva projekty. Eh, tohle je historická tendence, a souvisí to také samozřejmě s vědeckou kapacitou a s izolací e, těch zemí, které mají méně kapacity. E, tato čísla e, se opírají také o to, že dotyčné země podávají méně žádostí. Je to tedy tím, anebo je tu spíše co zlepšovat co do koherentnosti v oblasti stipendií? Stipendia Evropské výzkumné rady omezují také eh, situaci prekérních pracovních vztahů, do, jsou dodržovány eh, ty povinnosti, eh, mezi něž patří, aby nebyly financovány eh, prekérní pracovní místa, jakým způsobem se na to dohlíží a jak to souvisí s obecnou politikou smluv s vědci a dalšími pracovníky. Vy jste hovořila o perspektivách do budoucna a já si myslím, že perspektivy do budoucna také předpokládají stabilní pracovní poměry. Momentálně také dochází k militarizaci evropské výzkumné politiky. Může Eh, provádíte nějaké hodnocení vojenského potenciálu financova, financovaných projektů, eh, jak to vypadá s projekty, které mají vojenskou dimenzi? Eh, financujete je a pokud ano, tak jaký mají podíl? Děkuji moc krát. Teď máme ještě pět kolegů, kteří chtějí slovo a prosím, nezapomínejte, že musíme končit ve 12.30. Pan Ilas, prosím. Eh, já bych chtěl začít prohlášením. EPP bude posilovat eh, nezávislost ERC eh, e všemi prostředky. Tohle je náš hlavní výdobytek. Je to instituce, která se vyznačuje excelencí a peer review. My jsme přesvědčili komisi a přesvědčili členské státy. Neexistuje žádná svoboda výzkumu a la carte. Já chápu ty výhrady ohledně geografické rovnováhy a klimatických změn, ale není možné, aby ERC byla nezávislá, ale my bychom jí říkali tak dále 35% na e, klimatické změny a geografická vyváženost a genderová vyváženost a tak dále. Pak už by to nebyla ERC. ERC musí jít především o excelenci, protože jinak celý projekt zničíme. Jsou tu určité aspekty, které jsou e, důležité a je třeba je interně reflektovat, ale EPP EPP nehodlá zadními dvířky rozbít nezávislost ERC. Eh, e A bojujeme proti všem ambicím komise, která se o to snaží. Eh, komise vás bude využívat jako eh, záminku předepisovat agendu ERC ale my na to nepřistoupíme. My si myslíme, že tohle jsou sice důležité aspekty, ale není to implementováno komisí, ani parlamentem, ani nikým jiným. ERC musí být nezávislá. protože jinak veškerá krása ERC a její globální dimenze spočívá v tom, že je to nezávislý orgán založený na peer review a na excelentnosti. To všechno by bylo zrujnováno a byl by z toho jenom další výzkumný program. I v dobách krize, i v dobách ambicí, i v dobách otázek, i v dobách otázek o geografické vyváženosti a tak dále. To jsou všechno oprávněné otázky, ale nemělo by to znamenat žádné omezení svobody ERC, protože jinak tenhle nástroj zničíme. To si musíme uvědomit. A moje otázka se týká spíše toho, co se má stát. Hovořili jsme o vyšším rozpočtu, ale z praktického hlediska my jsme se dnes ráno setkali s komisí rada za finského předsednictví eh, hovoří, o, do, dospěje ke společnému stanovisku, eh, ale tam se předpokládá se škrty 12 miliard. A eh, já bych se chtěl zeptat, vy lobujete u evropských institucí tradičním způsobem, ale nemělo by ECR výjít taky trochu na veřejnost, protože pokud vám se škrtají 12 miliard euro, tak to vlastně nebudeme rozpočet ERC zvyšovat, ale naopak snižovat. Takže co udělat proto, abychom vynesli toto téma na veřejnost a přesvědčili členské státy, že pokud seškrtáme rozpočet o 12 miliard, tak tím přijde ERC o 2 až 3 miliardy, což je naprosto v rozporu s jejími potřebami a cíly. Děkuji, pane Elere. Potom paní Toja, prosím. Eh, voglio anch'io come Děkuji. I já bych se chtěla připojit ke svým kolegům a poděkovat panu Burgignonovi za jeho no, mimořádnou práci. Vlastně vytvořil ten koncept excelentnosti a rozšířil ho eh, v celé Evropě ku prospěchu eh, výzkumníků. Já vím, že i u nás eh, se zvyšují ty kapacity a zlepšuje se kvalitu výzkum a e, je to tady pozitivní vývoj, který jsem tady chtěla, na který jsem chtěla poukázat. A dále ještě kolegové hovořili o tom, jak se daří e, přijímat program, jako je Horizont, e, který umožňuje financování celé řady projektů a jaké výsledky potom Eh, tyto, eh, tento výzkum přináší do každodenního života a že musíme pokračovat s podporou. To je, myslím, že eh, hlavní úkol politiků pochopit, co stojí za to podpořit a prosadit to v rozpočtu a donutit členské státy, aby také se k tomu přidali. Mám ještě další poznámku. Myslím si, že to ten strach, který se zrodil při přípravě programu Horizon 2020, že tady bude nějaký spor mezi tou radou pro výzkum a tou vědeckou radou, že to eh, bylo pomíleno, protože jeden posiluje to druhé. Jestli to vlastně jeden pilíř, eh, který eh, rozhodně neohrožuje ten druhý pilíř, ale je potřeba, to byl jeden z těch námětů, zajistit to, aby se tyto dva pilíře více posilovaly a doplňovaly nejsou to dva rozdílné světy, je to jeden společný evropský svět a e, nezávislost jednoho i druhého je klíčová. Je ale potřeba hledat tady synergie. E, mám tím, e, takže bychom se měli společně dívat jak na Research Council, i na ten Innovation Council. A ještě jedna poznámka. já si myslím, že bychom měli zkoušet nové nástroje, přiřazovat jim určité priority, například podporovat ten dlouhodobý primární výzkum, ale jak tady eh, říkala také kolegyně Carvajo eh, a další, měli bychom i hledat způsoby, jak více využívat ty výsledky, eh, snažit se o vytvoření určité přidané hodnoty, třeba podpořit to, aby mohli fungovat eh, výzkumníci eh, ve všech oblastech, ale současně také musíme dbát na to, aby to vedlo k nějakým výsledkům, eh, abychom zajistili integraci, lepší spolupráci a podpořit ty různé formy výzkumu, které vedou k těm ústatkům, které potom mají nějaký dopad v praxi. Thank you, Ms. Toya. Děkuji, paní Toja. Nyní za Riňu pan Pekarinen, prosím. Pane předsedo, nejprve bych rád vyslovil souhlas se slovy pana Elera. Excelentnost musí být tím hlavním a nejdůležitějším kritériem. Jediným důležitým kritériem v oblasti inovace a zejména Evropské výzkumné rady. A chtěl bych pogratulovat zástupcům ERC. Doufám také, že budete schopni dávat také nějaké pobídky členským zemím. Proč členským zemím? Protože se domnívám, že ty musí také sami víc a víc investovat do výzkumu a vývoje. Pouze dvěma zemím se povedlo dosáhnout 3 ročně a ani to nestačí. Potřebujeme mnohem více investic do výzkumu a vývoje v členských státech. Má otázka konečně zní, eh, jaký je váš názor. Vy jste tedy zodpovědný za Evropskou výzkumnou radu. Jak dobře fungující inovační řetězec máme v Evropské unii? Jak dobře z našeho znalostního potenciálu vznikají inovace. Jak se nám daří komerčně využívat eh, inovace, jak se nám daří zajišťovat jejich výrobu. Oproti, dejme tomu, eh, USA nebo Jižní Koreji eh, nebo podobně, si myslím, že se nám nedaří tolik, jak by bylo potřeba. Co si o tom myslíte vy? Děkuji, pane Pekarinene, a nyní za SD paní Kalves Muñoz, prosím. Děkuji. A gratuluji ERC eh, e k jejímu úspěchu, a to nejen vzhledem k výsledkům primárního výzkumu, ale myslím si, že eh, se nám daří i modernizace národních vědeckých struktur v mnoha zemích. Přinejmenším u nás ve Španělsku je jasné, jaký je ten dopad a je to dopad velice pozitivní. Je to tak právě díky té svobodě a nezávislosti, kterou máte. A domnívám se, že kvalitní věda se provádí podle vědeckých kritérií. S tím naprosto souhlasím. Je ale pravda, že se musíme snažit také zlepšovat eh, eh, prostředí eh, na celém území Evropské unie, Vidíte v tom nějakou kompenzaci něco za něco? To je první otázka. A druhá otázka, jak hodláte zacházet, nebo jak hodláte čelit tomu tlaku na to, že byste měli eh, se dělit o finance i s dalšími kritérii eh, méně vědeckými a další po vás chtějí, abyste se jaksi otevřeli. Tak možná i to by vedlo k tomu, že byste přišli o část své nezávislosti. Takže je to dilema, které řešíte už teď? Děkuji. Děkuji. A za SD paní Kylie. Děkuji. Já vím, jak jste aktivní v několika oblastech a jak je důležité mít někoho, kdo opravdu rozumí excelenci a kdo se o ní stará. Myslím si, že eh, být konkurenceschopní vůči Americe a Číně eh, a zároveň se překrývat s, členskými, s, s polipůsobností členských států, že to nebylo nic jednoduchého. To už tady říkali všichni ostatní, zaznělo to tu několikrát. Je potřeba se také snažit podporovat a prezentovat všechny výsledky ERC eh, e a eh, já bych ráda nalezla nějaký prostor pro další zlepšení a chtěla bych se zeptat, jestli můžeme udělat něco pro zlepšení přeshraniční spolupráce, abychom mohli zapojit i členské státy, místo abychom se soustředili na své vlastní finance, jak zkrátka eh, se více zapojovat, protože samozřejmě excelence přitahuje excelenci, ale na druhou stranu je potřeba najít tak také motivaci pro univerzity a pro eh, více vědců, aby se zapojovali a aby přispívali svým dílem. Takže jedna otázka je přeshraniční spolupráce. A potom druhá otázka. Eh, máte nějaký nápad, jak vytvořit povinnost lidí, kteří čerpali tyto finance, já to nemyslím obecně, ale zcela, zcela konkrétně na straně vývoje. To jsou tedy patenty, duševní vlastnictví, výsledky těchto výzkumů, jakým způsobem se tyto výsledky mohou vrátit evropským občanům a jakým způsobem z nich mohou mít prospěch. Tady předpokládám, že ERC bude rok od roku silnější v této oblasti. Děkuji paní Kajli a úplně nakonec paní Solis Perez, prosím. Děkuji, pane profesore Burgiňone. Mě by zajímal váš názor přesně na to, co právě eh, řekla má předřečnice. Jak posílit inovační aktivity v ERC, eh, protože eh, víme, že jsou projekty financovány v ERC, e které se dříve či později vrátí společnosti a ekonomice. Momentálně máme specifický nástroj Proof of Concept. Zdá se, že to velice dobře funguje a mě by zajímal vás názor na to, zda je potřeba dát víc financí na ten proof of concept nebo na podobná schémata, eh, a tedy, eh, anebo se koncentrovat spíše na primární výzkum. Eh, druhá otázka se týká dvourychlostní Evropy a výzkumu. Existuje nerovnováha mezi zeměmi a co bychom měli udělat pro to, abychom tuto nerovnováhu nějak odstranili? Děkuji vám. Thank you so much. Now. Děkuji vám. To byla dlouhá řada otázek a poznámek a teď je řada na vás, abyste na to odpověděl. Ale i, nejenom by, ale i vaše kolegyně Poetius. Ano, já jí chci nechat přežitost odpovědět na některé z těch otázek. Ty otázky by bylo možné rozdělit do různých eh, oblastí. Eh, mohl by začít tím, na co se ptá paní Kavajo. Mm, souvisí to s něčím, co už my uznáváme. Je to také jedna z těch žádostí eh, v rámci toho rámcového programu, kterou eh, říkáme agilita a chceme, aby ta agentura, která má na starosti RC, její zaměstnanci byli nejlépe vybaveni proto, aby mohli zorganizovat a vyhodnotit ty výsledky výzkumu tomto okamžiku, protože to je exekutivní agentura, tak to není součástí eh, vlastní mise. Myslím, že ta role vyhodnotit ty výsledky, získat nějaký globální přehled o nich, eh, by eh, měl být svěřen i této agentuře. To je tedy jedna z těch věcí, které by bylo možné změnit. A samozřejmě naším úkolem není dělat politiku. Politiku by měla mít na starosti komise. My eh, nechceme eh, plnit tuto roli eh, a získávat další úkoly, ale je evidentní, že právě tato instituce je k tomu nejlépe vybavena. To je moje první poznámka. Bylo by dobře se také podívat na explicitní formulaci v horizontu 2020, jestli to je možné. Doufám, že to není nemožné. A Možná, že by parlament to mohl pomoci, protože by to byla správná věc. Další věc, která se týká toho, jak by se eh, mohly kombinovat aktivity ERC s aktivitami dalších institucí v rámci Horizontu 2020, je to eh, IC, eh, Innovation Council, a my už jsme vyzvali členy té skupiny na vysoké úrovni, kteří mají na starosti eh, tyto otázky, s nimi jsme konzultovali, prezentovali naše funkce, podívali se na tom, jaké propojení bychom mohli tady vybudovat. A už jsme o tom explicitně diskutovali s panem Malo, který má na starosti přípravu práce eh, té skupiny. Já tam eh, bohužel nebudu, protože mm, já končím v prosinci, ale bychom rádi, aby RC a ta skupina na vysoké rovně projice se sešli společně. Myslím, že už teď jsme společně identifikovali tu možnost. Máme eh, ten proof of concept, eh, tento postup, teď bychom to mohli zopakovat. Znamená, že některé z těch projektů které byly identifikovány EC je e, pro potenciální podporu by e, mohly a se přenést na jinou úroveň financování, což by měl být EIC. Jde o e, také podívat se na jiné formy financování, třeba půjčky nebo kapitálové vstupy, což není úplně naše oblast působnosti. Takže my jsme také Eh, vybudovali eh, eh, vztahy s IBAN, ten business center v Evropě, které také podporuje některé z těch projektů. Jde o to, aby RC, nebo výzkumníci, kteří jsou financovaní z RC, více přiblížili tvé projekty realitě. A součástí toho je také to, že Horizon 2020 by neměl fungovat tak izolovaně v těch tematických oblastech. Tož by tedy mohl být jeden z těch způsobů, jak bychom mohli k tomu přispět. Ale je potřeba absolutně respektovat ten princip ze zdola nahoru. Eh, ta výzkumníci by měli být tou hybnou silou, pokud to nebudeme respektovat, tak bychom se mohli dostat do problému. Co se týče publicity, mm, o to hovořil pan Nika, to mě trochu překvapilo. Já jsem měl pocit, že jsme udělali obrovské úsilí v tom, jak se zviditelnit. My jsme také eh, dvě události tady v parlamentu, sto a minimálně dvakrát se to konalo. Myslím si, že to je tolik programů Evropské komise, které organizují této eh, společné akce parlamentem. Dělali jsme to velmi dobře. Myslím, že to bylo, proběhlo eh, velmi dobře. Byl tam i předseda parlamentu, nejenom, že tam byl, ale eh, interagoval eh, s těmi nobelisty, kteří se toho zúčastnili. Máme eh, také pro všechno, abychom šířili povědomí RC. No, ale byl to například ten snímek Černé díry nedávno, to získalo obrovskou sledovanost. Podpořili nás i ti věci, kteří na tom spolupracovali. A potom eh, eh, nesmírně úspěšné bylo eh, něco, čemu se říká komiks, herce. To bylo velmi úspěšný projekt. A ti umělci a ti vědci spolu ještě spolupracují po té, co tento konkrétní projekt skončil. Takže máme ten komiks na webu. No, že by se to mohlo i prodávat někde v, v obchodech. A to jsou všechno věci, které děláme a myslím, že i můj následovník tomu bude pokračovat a děláme všechno pro to, abychom byli viditelní. Co se týče společné práce s dalšími státy, eh, na tom já jsem se podílel protože tady musíte mm, komunikovat s různými strukturami v každé zemi a jedna z těch věcí, eh, o které jsme usilovali, je to, aby eh, v tom národním měřítku, ať už to jsou tedy ty veřejné nebo soukromé eh, instituce, abychom tady identifikovali nějaké centrum excelentnosti a také nedostatek financí, abychom jim dali příležitost Eh, získat tu podporu, jak z toho národního programu, anebo eh, z jiných zdrojů. A možná, že to je jedno místo, kde eh, zkoumat lepší spolupráce se strukturálními fondy, protože oni kolikrát to zkoušeli a nebyli v tom úspěšní. Jde také o ty faktory, které určují úspěšnost čerpání ze strukturálních fondů kolikrát to nevede k eh, vytváření, eh, okamžitému vytváření pracovních míst, což já chápu. A u těch projektů RC to jsou věci, které jsou důležité. A dále jsme si vědomi rozdílné situace a i že eh, ta podpora výzkumu je velmi rozdílná. Jenom dvě země mají více než 3 a musíme si uvědomit, že jak Izrael, tak Jižní Korea mají 4% na podporu výzkumu. Eh, musíme si uvědomit, eh, že jsou tady pořád země, kde podpora vědy a výzkumu je pod 0,5%. Takže eh, ty rozdíly jsou obrovské. A by neměli být trestáni dvakrát, jednak protože nemají přístup k grantům v tom lokálním kontextu a potom bychom neměli to právo opírat eh, na evropské úrovni, ale eh, neměli bychom přispívat k vytváření těch nerov, toho nerovného postavení. Ale bohužel, a to říkám panu Ellerovi i paní eh, to já to říkala, když měníte to pravidlo a řeknete, že jediné pravidlo je vědecká kvalita, tak to prostě se to nedá změnit. A to proto, že ty lidé potom své nejlepší návrhy nebudou překlad, pokud víš, že co podléhá ještě jiným kritériím a potom si uvědomí, že nezískáte ty nejlepší věce, kteří budou ty projekty hodnotit, pokud budou vědět, že musí přihlížet ještě k dalším faktorům. Oni skutečně chtějí rozhodovat čistě na vědeckém základě. To znamená, že nám na těch dalších faktorech nezáleží. Eh, to je pan eh, Nekatový. Já jsem s ním eh, spolupracoval v Rumunsku a vím také, že Rumunsko že v Rumunsku jsou skvělí eh, matematici. Já jsem matematik a musím si vědomit, že ty místní struktury musí podporovat různými způsoby své výzkumníky a dávat jim eh, možnosti předkládat eh, návrhy na projektu. Myslím, že to je z mé strany všechno a dám ještě slovo své kolegyni. Já jsem také pracoval na těch hodnotících panelech. Já jsem diskutovala o tom, jak Eh, vytvářet tu komunikaci strany ERC. Musím připomenout, že probíhá velmi eh, živá diskuze také o datech, o publikacích, eh, které jsou v databázích a jak zajistit, aby byl zajištěn otevřený přístup, aby všechno, co vznikne, se stalo předmětem toho sdíleného vědeckého poznání, aby to bylo přístupné pro všechny. To je zásadní věc. A potom eh, je tady ta velká cena za ten celoživotní, celoživotní kariéru. Eh, to se neodvíjí nejenom od těch projektů, eh, na kterých spolupracovali, nebo těch univerzit, kde učí, ale také o tu odměnu za myšlenky, za, my, to vnímají studenti, kteří pracují na doktorátech. Eh, vlastně každý rok, tak vznikne škola eh, těch doktorantů, kteří eh, se toho účastní, kteří na tom podílejí, na to bychom neměli zajímat. Je to se odvíjí od excelentnosti a od podpory kariéry. Potom vám ještě můžu říct, proč jsem také účastnil toho příslušného panelu, že jedna věc, kterou bych změnila, je to, že když pracujete na takovém panelu, tak vidíte ty návrhy a víte, že můžete vybírat z různých životopisů, z různých návrhů a s tou nízkou mírou financování souvisí to, že tady je X těch projektů, zejména ten startovací grant, který může ovlivnit eh, zásadně celou kariéru. A vidíte, že ty peníze už vám nestačí na to, abyste mohla ještě předělit eh, něco stejně, téměř stejně eh, excelentnímu projektu z jiné země, tak vás to trápí. A byla bych rád, bychom nemuseli odmítat celou řadu špičkových návrhů, protože to nedává smysl. A Já osobně si uvědomuji, jak obtížné to je, když v některých zemích ty příležitosti nejsou dostatečné, protože ne vždycky ta návratnost je eh, taková, jako byste si přáli, ale co je ještě horší, když začnete ten rozpočet seškrtat, protože čím méně prostředků máte k dispozici, tím eh, méně budete vybírat ty, kteří eh, potřebují ty prostředky ne, moje absolutní přesvědčení, že RC je jeden eh, pilíř eh, té podpory eh, z evropského rozpočtu. Je to zásadní, je to pilíř, který musíte také chápat jako konkurence vůči obrovským investicím z jiných zemí, kde vybírají talenty a já v Německu Eh, hodně pracují na projektech s Čínou a musím, že to jsou ty jejich programy. Oni se aktivně snaží vybírat ty talenty v Evropě, financovat je a nabízejí jim potenciální svobodu, prakticky, že se nemusí ohlížet na prostředky eh, v rámci těch jejich škol. To je tady eh, jiný model, což jsou ty věci, na které jsem chtěla zareagovat, které mě byly určeny. To by mělo být jádro našeho financování. My tím přispíváme k inovacím, ale jak víte z historie vědy, inovace a excelentnost to nejsou věci, které si můžete jen tak naplánovat jako nějaký eh, jízdní řád, ale jde o interakci, o určitý souběh eh, okolností. Na nás se obracejí vždycky různé firmy, eh, univerzity, politici, abychom jim řekli, jak mají podpořit eh, eh, nové nápady. A to bychom rozhodně neměli eh, podceňovat, tento způsob práce. Děkuji, jenom ještě jedna doplňující poznámka od pana Borgnila. Ještě dvě otázky, které mi přišly velmi důležité. Je to ten počet zemí, které zavedly reformy svého výzkumného systému nebo systému podpory výzkumu. Jeden vynikající Eh, příklad bylo Polsko, které vytvořilo finanční eh, instituce na podporu eh, výzkumu NC, která dává mnohem více možností, jak rozvíjet výzkum na špičkové úrovni. A potom ještě k vaší otázce, která souvisela s ambicí dát dostatek zdrojů na výzkum klimatických změn. Já mám taky nepříjemný pocit, než bych to nepožil za prioritu. Já také nosím tento odmah, abych dal najevo, že si myslím, že je to naprosto zásadní věc, ale trochu eh, problematické je ten objem peněz, který na to jde. Je potřeba zkombinovat to úsilí také s hodnocením kvality výzkumu, protože mezi těmi projekty, já jsem to velmi systematicky dělal například u energetiky, Některé projekty eh, úplně změní eh, celý ten kontext, i přesto, že ty prostředky, které na to šly, nebyly až tak vysoké, ale ten dopad může být naprosto zásadní. A v jiných případech víte, že eh, je velmi dlouhé, stále úsilí, které tu, ten kontext zas tak zásadně nepromění. Takže ten závazek bojovat proti klimatickým změnám musí mít dvě dimenze. Jednak, ano, samozřejmě musíme na to vyčlenit velké prostředky a úsilí ale současně také musíme identifikovat ty návrhy, ty projekty, které můžou úplně změnit náš pohled na věc. A Anče uváděla velmi dobrý příklad své vlastní práce, kde jsou tady věci, kdy vlastně jsou ignorovány nebo se chápou úplně odlišně. A dokud to neuděláte, tak si uvědomíte, že eh, jste vlastně neřešil ty správné eh, otázky, co se týče Eh, tání eh, toho ledovce na pólu. Tam šlo o to, jak proniknout do té eh, vrstvy. A dokud se to neudělalo, tak to vlastně nebylo možné říci s nějakou určitostí. Teď víme, že ten pokrytí, ta ledová pokrývka tam, ta je mnohem rychleji, než jsme si mysleli. Kolikrát někdy musíte udělat nějaký zásadní zkum, abyste ověřili ty předpoklady, ze kterých vycházíte a proto bychom ten dohled měli zintenzivnit, abychom zkoumali eh, ten potenciální dopad, který ty eh, projekty mohou mít. Děkuji vám, pane Burgen, děkuji vám, paní Betiesi, za eh, to, že jste s námi podělili o vaše názory. Bylo to nesmírně zajímavé a tím končíme naše dnešní schůzi a budeme pokračovat v, o půl třetí.